So, colleagues, we are late. Milí kolegové, máme spoždění. Nejprve tedy bod číslo jedna. Pořad jednání. Nikdo nemá žádné námitky, to znamená, že můžeme začít podle navrhovaného pořadu jednání máme plný jazykový režim mimo chorvačtiny, malčtiny. Kromě toho bych rád oznámil, že e, veřejné slyšení Reshoring Europe se bude konat 23. září při zasedání výboru EMPL od 15 hodin A nyní tedy zápis z 15. 16. července tohoto roku. Máte k tomu něco? Nikdo nic nemá. Nyní zápis ze 3. září roku 2015. Nikdo k tomu nic nemá. Nevidím žádné námitky, to znamená, že tím se rychle dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 4. Je to Evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci. 7. Eh, května byl schvál, byla schválena závěrečná zpráva, vstoupili jsme do třístranných jednání a nyní nás pan Kolinka Pirinský bude informovat o pokroku, ke kterému došlo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, čtvrtý čtvrté informální kolo třístranných jednání se konalo 8. září tohoto roku ve Štrasburku. Mohu říci, že toto téma je jedno ze dvou, které je prioritou pro lucemburské předsednictví, jak také na plenárním zasedání konstatoval pan ministr Schmidt. Domnívám se, že se nám podařilo dosáhnout slibného pokroku, především při probírání jednotlivých článků návrhu rozhodnutí. Věnovali jsme se klíčovým, klíčovým otázkám, které jsou předmětem jednání. V této souvislosti bych rád zdůraznil tři body, které podle mého názoru nejsou ty nejdůležitější. Jednak je to členství v platformě. V této souvislosti musíme vzít v potaz dva aspekty. Za prvé typ zastoupení které účastníci poskytnou. To je způsob, nebo jeden způsob, který komise navrhuje, je takzvaný single points of reference. To znamená, že eh, pro různá jednání budou vysláni různí zástupci členských států vzhledem eh, k otázce, o které se bude jednat. Náš návrh počítá s tím, že by tam byli takzvaní hlavní zástupci senior representative za každý členský stát, kteří by byli eh, jmenováni a kteří by se účastnili pravidelně a kromě toho by byli přizváni i různí experti v závislosti na otázce, o které by se jednalo. To znamená, že o této otázce se stále jedná, ta je stále nevyřešená. Kromě toho jsme v našem návrhu počítali také s tím, že by měli určité členství sociální partneři, ne pouze členské státy, ale také sociální partneři. Dva za, každou, za každé odvětví průmyslu, to je novinka pro účastníky třístranných jednání my jsme argumentovali tím, že pokud skutečně chceme bojovat proti nehlášené práci nějakým významným způsobem, pokud chceme předkládat významná opatření, tak je smysluplné, abychom do toho zahrnuli také sociální partnery, kteří jsou e, bezprostředně zasaženi důsledky nehlášené práce. To znamená, že tady máme před sebou ještě velký kus práce. Obecně řečeno, můžeme říci, že se znovu objevují diskuze o tom, jestli všichni účastníci, jestli se všichni účastníci budou účastnit všeho, jestli to bude spolupráce mezi členskými státy, anebo jestli to bude spolupráce na evropské úrovni, která bude něčím víc než mezivládní, mezistátní spoluprací. To je také otázka, o, který, o které se stále diskutuje. Rada spolupracovala konstruktivním způsobem na těch třístranných jednáních. Je totiž důležité, aby tam byly zastoupeny členské státy, aby dospěly k nějakému uh, rozhodnutí a já tedy doufám, že se to podaří, že se podaří odstranit určité terminologické problémy. Doufám, pane předsedo, že budeme schopni předložit definitivní verzi snad v listopadu Stále ještě se věnujeme úvodním ustanovením, nicméně úvodní ustanovení jsou víceméně spjata s, to, s tím eh, vlastním eh, tělem textu. To znamená, že eh, doufám, že se nám podaří dospět ke konci do konce roku. Nicméně je to poměrně optimistický odhad. Děkuji. Děkuji, pane kolego Pirinsky. Já vám do dalších jednání přeji hodně štěstí a hodně úspěchů. Doufal jsem, že sem přijde více koordinátorů a že to bude také více členů výboru. Chtěl jsem se ještě jednou vrátit k tématu, které je v podstatě součástí bodu programu eh, číslo dvě. Dovolte mi krátký komentář. Minulý týden se probíraly dvě zprávy a také dvě otázky k ústnímu zodpovězení položené komisi na radě a komisi. Obě otázky se týkaly zacházení nebo nakládání s prekérními pracovními podmínkami. Šlo především o provádění směrnic, které jsme v parlamentu schválili již před nějakou dobou a které tedy platí v rámci evropské legislativy. Myslím si, že jsme se tedy v tomto výboru museli velmi semknout, pokud eh, jsem byl správně informován, tak abychom bylo, byli co možná nejvíce semknutí a konzistentní. Za sebe mohu říci, že to, bylo, že to byla tedy první otázka na komisi a radu, eh, kterou jsem za tento výbor vůči komisi zastupoval a v tuto chvíli budu velmi diplomatický. Budu to formulovat velmi opatrně eh, konstatování pana komisaře Dobrovského, Montyho se, eh, jeho odpověď byla, eh, bez, eh, byla tak říkajíc prázdná, nic neříkající a zklamala nás. U nás se říká jedno přísloví, které nebudu citovat, ale napadlo mě, že Komise by tedy měla předkládat odpovědi, které něco říkají, které přinášejí nějakou informaci. Myslím si, že bychom měli reagovat ještě nějakým dopisem, pokud nebude mít nikdo nic proti tomu. Dobře, nikdo nic nemá, takže můžeme pokračovat a dostáváme se k bodu programu číslo 5. Tady půjde o otázku budoucích podmínek pro evropské fondy, pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko. My jsme tedy s koordinátory výboru domluvili, že chceme se účastnit jednání o tomto tématu e, podle článku 54 jednacího řádu. Chceme být tedy součástí jednání, nicméně Eh, řídící výbor, to znamená výbor pro regionální eh, rozvoj, se ještě nerozhodl, jak to budu, bude. Řídící výbor se rozhodl, že eh, to proběhne v rámci zrychleného postupu podle článku 50. To znamená, že oba postupy byly v vzájemném protikladu a museli jsme dospět k dohodě v tom smyslu, jak tedy Eh, budeme do této otázky zapojeni. Nejdůležitější je čas, harmonogram, protože při použití těch finančních prostředků eh, jde o to, abychom nestratili čas, aby to bylo možno použít co možná nejrychleji a proto eh, jsme tedy se shodli na tom, že budeme postupovat podle článku 50, tak aby to bylo co možná nejrychlejší. Výbor, který to má v gesci, to znamená výbor pro regionální rozvoj, zohlední naše eh, stanovisko, tím tedy dostojíme naší povinnosti vkládat do toho naše názory, budeme schopni se účastnit těch jednání a zároveň budou moci ta jednání postoupit co možná nejrychleji ku předu. To je tedy věc, o kterou nám dnes půjde. Já eh, vítám eh, pana Merkovice eh, z DG Regio Evropské komise a v tuto chvíli mu tedy předávám slovo. Prosím. Peter. Thank you very já vám velice děkuji. Chtěl bych velice poděkovat výboru pro zaměstnanost, že jste zástupce komisy pozvali k, pro projednávání tuto otázku CPR, tedy ta společná právní ustanovení k, k fondům. A budu se snažit hovořit co nejstručněji a pokusím se odpovědět i na vaše otázky. 4. července a potom 15. července se konalo jednání. 15. 7. komise přijala eh, návrh společných právních ustanoveních, abychom řešili problémy s likviditou eh, při eh, uplatňování prostředků z fondů v Řecku. Co se týče eh, období 2014 až 2020 navrhuje komise navýšení eh, míru eh, kofinancování o 7 je třeba říci, je to 3,5 každého roku od roku 2015, potom 2016, co se týče ERDF, sociální fond, fond pro e, soudržnosti a Evropský rybolovný fond. E, je to tedy prefinancování, které e, zajistí po dobu dvou let jeden milion a potom v, navíc 500 milionů v roce 2015-2016 budeme moci postupovat rychleji, abychom zajistili, že budou tyto prostředky co nejrychleji vynaloženy. Je třeba, aby eh, eh, žádosti o eh, platby byly předloženy do prosince 2016 o to kofinancování, co se týče období 2014 až 2020 posledních 5 eh, zbývajících eh, plateb má být eh, vynaloženo to je do ukončení těch programů. A za druhé navrhujeme, abychom eh, naprosto odstranili eh, povinnost eh, národního kofinancování tím, že míra kofinancování je 1%. To půjde okamžitě k uvolnění asi 500 milionů eur v roce 2015 navíc a dalších 500 tisíc 500 milionů v roce 2016. tak to se vytvoří eh, likvidita, která bude velice přínosná a také co nejrychleji a na základě eh, požadavku eh, řádného hospodaření s financemi. CPR požadují, aby řecké orgány vytvořily mechanismus refinancování a bude to vynaloženo pouze na platby příjemcům. Eh, tyto eh, toto rozhodnutí eh, padlo v srpnu, aby byly uplatňovány tyto mechanismy a do konce roku 2016 budou prováděna tato opatření a potom následně v období 2017 až 2017. E, není zapotřebí měnit e, další opatření ani e, poskytování prostředků z dalších států. Toto je takové to zalohování landing a je to tedy na to období společného finančního rámce. Na období 2015 a také na programy z období 2014 až 2020 jsou zajištěny prostředky, to znamená v roce 2015 jsme schopni řešit eh, ty eh, eh, stávající rozpočtové požadavky. Komise předloží takovou prognózu a také hodnocení, které se týká modifikace rozpočtu rok 2016. To bude hotovo v polovině října. Rád bych zdůraznil další důležitou otázku. Tento návrh je eh, opravdu neutrální a respektuje eh, plán eh, pladeb mezi těmi třemi institucemi, aby bylo možné odstranit ty nahromaděné platby. Dále bych chtěl hovořit o dopadu těchto opatření je to velice důležité. Tato opatření se musí zaměřovat na skutečné potřeby řecké ekonomiky, eh, takže eh, komerční eh, služby se snaží nalézt co nejlepší cesty čerpání těchto prostředků a také pokračuje proces monitorování a abychom zajistili, že řecké orgány budou předkládat příslušná hlášení. Závěrem bych chtěl říci, že evropské fondy již velice přispěly k posílení řecké ekonomiky a sociálních podmínek. A je nesmírně důležité, abychom přijali tento návrh co nejdříve, abychom eh, zajistili, že Řecko bude mít eh, dostatečné prostředky k dispozici. Eh, to je tedy ta podstata toho návrhu, co se týče výdajů eh, pro programy za období 2007 a 2013 a máme také příležitost eh, pocitovat jasné dopady na ekonomiku. Doufáme, že Evropský parlament tento návrh také přijme. Děkuji. Já vám velice děkuji za eh, ručnou zprávu a za eh, komprimované podání těch důležitých informací. Kolegyně Morenčatě má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také zástupci eh, eh, GT Regio za eh, velice stručné a výstižné vylíčení této problematiky. Chtěla bych pouze říci, že jsme všichni zajedno. Všichni bychom chtěli co nejefektivněji pomáhat Řecku a Řecku vládě a chtěli bychom také ukázat, jak Evropa může účinně a rychle reagovat. A nám jde také o iniciativu pro zaměstnanost v Řecku e, protože e, se nám podařilo tuto iniciativu dokončit do tří měsíců. Má-li být Evropa rychlá a efektivní, tak je to možné a před touto výzdou stojíme i dnes. Další bod, ke kterému bych se ráda vyjádřila, je následující. Když hovoříme o stoprocentním financování programu, financování, pane předsedo, Zdá se mi, že to je tak eh, trošku nejapné hovořit eh, o spolufinancování, když mluvíme předtím o stoprocentním financování. Musíme, prostě nemůžeme míchat eh, jabka s hruškama. Takže já bych ráda, abychom hovořili jasně v tomto bodě, protože další státy mohou mít další potřeby a paktu budeme mít skutečně politický, strategický problém pochopení. Třetí věc. Jsme u fondu soudržnosti a to bych také nerada, aby se zapomnělo. To znamená totiž, že i když se financují stoprocentně, pane předsedo, my tady přece máme hájit politiky zaměstnanosti, sociální politiky a já bych si opravdu přála, aby naprosto jasně bylo přijato opatření, velmi seriózní opatření k sociálním dopadům tohoto financování. A opakuji, financování. Musíme tedy mluvit naprosto jasně, přesně, a musíme mít také hodně vůle, abychom dobře nasměřovali naše cíle sociální politiky. Spolehám na vás, pane předsedo. Děkuji. Georgi Pirinsky. Děkuji, pane předsedo. Jistě tady je určité oprávnění abychom zvažovali všechny možné formy, jak bychom pomohli Řecku v této eh, složité situaci, v níž se tato země nachází. A já bych eh, se chtěl připojit k poděkování za eh, prezentaci tohoto návrhu zástupcům komise a také sdílím určité pochybnosti, jak je paní kolegyně vyjádřila, co se týče skutečného eh, dopadu eh, této politiky a chtěl bych vás upozornit na následující aspekty. Například v Bulharsku, jak my chápeme situaci v Řecku, máme takový pocit, jak, že v eh, naší eh, eh, zemi je situace taková. My jsme se neustále snažili zajistit zdravý rozpočet, vyvážený rozpočet s velice šetrnými veřejnými výdaji a mezi našimi občany převládá takový pocit, že bulharští občané zaplatili za finanční stabilitu opravdu velkou cenu. A mají tedy sdílet eh, eh, společné eh, požadavky toho programového období do roku 2020 a Eh, země se snaží tedy dohnat vývoje a eh, my bychom snad eh, rádi viděli větší zaměření na tento cíl a komise by mohla tedy hledat nějaké modality proaktivního přístupu řešení v Řecku Pokud jde tedy o prostředky z eh, Fondu soudržnosti, eh, my bychom tedy uvítali eh, aktivnější přístup ze strany komise. Děkuji za toto upozornění. Marita. Děkuji. Alla medvetna. Hovořit švédsky. Všem nám je jasné, že kde my nám jasné, jaké konflikty teď v Evropské unii probíhají. Jsou tu členské státy, které nechtějí přijímat migranty nebo nemají tu možnost je přijmout a pak jsou tu členské státy, které jsou schopny přijmout velké množství migrantů. A to samé se týká hospodářské situace. Máme tu státy, které jsou v takové ekonomické situaci, která znamená, že v podstatě nejsou sami krizi zvlá- schopni zvládnout, ale potřebují skutečně efektivní solidární pomoc z dalších oblastí EU. Je to tedy velká výzva, je to velmi složitá situace a velká výzva pro Evropu. A pochopitelně, že my sledujeme debatu u nás doma, tady v parlamentu a vidíme, že skutečně ty konflikty jsou velmi ostré, existuje hodně rizik a proto je velmi důležité, aby návrh komise byl připraven a přijat tak, aby získal podporu většiny členských států. Pochopitelně, že nemá cenu, aby existovalo spolu financování těch členských států, které nejsou schopné ty podmínky naplnit. Pokud jde o ostatní body návrhu komise, tak si myslím, že by bylo dobré zajistit a měli bychom si také být vědomi tady na úrovni našeho výboru a parlamentu, tedy být si vědomi toho, že tu nebude příliš mnoho možností, příležitostí pokud nebude realizována pomoc Řecku, pokud to nebude fungovat, tak další pomoc státy nebudou podporovat, proto je to tak důležité. Pravda je, že některé věci jsou velmi komplikované a proto je velmi důležité, aby se ta pomoc eh, implementovala kvalitně, aby se ta země postavila na nohy, aby to byl plně funkční členský stát EU. A těch dalších států, které by dostaly takovou příležitost, už mnoho nebude. Proto je důležité tuto otázku řešit a to musíme řešit na úrovni EU její soudržnosti. Antia McIntyre. Děkuji, Marito. Antia McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala komisi za naprosto jasnou prezentaci toho návrhu. Já s tím souhlasím. Myslím si, že konkrétně tady hovoříme o patření, která se týkají Řecka. A myslím si, že by nebylo moudré, abychom diskuzi rozšiřovali a abychom do ní zahrnovali celou řadu dalších otázek, které nejsou předmětem tohoto návrhu. Ráda bych eh, poblahopřála vám, pane předsedo, k, eh, k názoru, se kterým naprosto souhlasím. Myslím si, že je velmi důležité, abychom poskytli finanční prostředky a abychom tak učinili co možná nejrychleji a nejefektivněji. A díky tomuto návrhu to bude možné. To znamená, že s ním souhlasím. Děkuji. Děkuji. Eh, paní kolegyně Mata. Děkuji, pane předsedo, jen velmi stručně. Co se týče eh, řeckého dluhu, já mám takový pocit, že aby se ospravedlnila ještě větší přísnost, a nařídilo se to řeckému lidu, tak se dostáváme opravdu úplně na hranici toho, co nazýváme tedy péčí o dlouhodobou péčí o, o pacienta v tomto případě řeckého lidu. Sitzung. Es ist mir peinlich zugeben zu müssen, dass je mi trapné, že musím přiznat, že špatně vidím a že eh, jsem špatně přečetl vaše jméno. Takže nyní další pan kolega. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že tento návrh souvisí s tím, že se snažíme ulehčit Řecku, v jeho hospodářské situaci a s tím souhlasím. Pokud ovšem slyším pochybnosti z různých koutů Evropy, tak musím říci, že by bylo smysluplné, kdybychom jasně a nahlas řekli, že tento speciální mechanismus má zvláštní charakter, že je to výjimka a že se to týká pouze Řecka kvůli problémům, do kterých se tato země dostala. Pokud bychom totiž v této situaci eh, zahrnuli do eh, podobného mechanismu i další příjemce, eh, tak by to nebylo dobré. Já si tedy myslím, že bychom měli jednoznačně dát najevo, že se tedy týká, že se to týká pouze Řecka, že to nebude mít žádný dopad na další příjemce v rámci politiky soudržnosti. v zájmu solidarity s tím tedy souhlasíme, ale zdůrazňujeme, že se jedná o výjimku. Pan Fontulis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Řecko se zmítá v hospodářské krizi již pět let. Bohužel je Řecko nyní vyzýváno, aby přijalo třetí úsporný program a tento program se řídí stejným receptem, který již předtím eh, zklamal, ztroskotal. Kromě toho Řecko čelí velkému problému z eh, pětého superflíky a to není pouze řecký problém, to je problém, který se týká celé Evropy, v posledku celého světa. Bohužel musíme konstatovat, že Řecko jednostranně vypověděla, vypovědělo šengenskou e, dohodu a proto se v tuto chvíli v Řecku nachází velké množství lidí, velké množství uprchlíků a tyto peníze zkrátka nebudou stačit. Blíží se zima, my nemáme dostatečnou infrastrukturu, ty lidi, ti lidé v tuto chvíli spí na ulicích, co s nimi bude v zimě? Myslím si, že situace se bude dále zdramatizovat a já se ptám, kam to celé dospěje. Děkuji. Pan Šulce, prosím. Upřímně musím říci, že to, co právě zaznělo, eh, to nemohu nechat bez povšimnutí. Nemůžeme eh, si tady stěžovat na Německo. Musíme se podívat na to, jak Německo eh, přistupovalo k uprchlíkům. Já si myslím, že v tuto chvíli musíme diskuzi ukončit, protože to není obecná diskuze ani o Německu, ani o Řecku, ani o migraci. Je to konkrétní diskuze o velmi důležitém bodě, je to otázka, o využi- eh, která se týká využití finančních prostředků, jde o to, jak Řecku pomoci. To je to, co máme v tuto chvíli na stole, nic jiného, o ničem jiném diskutovat nechci. I já bych měl pár komentářů, které by se týkaly Řecka a evropské jednoty, ale nebudu je formulovat, protože jde o to, abychom co možná nejrychleji dospěli eh, k rozhodnutí, pokud jde o pomoc Řecku a já tedy navrhuji, abychom to přijali bez dalších pozměňovacích návrhů, tak abychom to eh, dále posunuli. Pozítří zasedá výbor Regi, ten taktéž přijme své rozhodnutí, to znamená, že to bude postupovat. Ty poznámky, které tu v diskuzi zazněly, by měly být zaznamenány, protože si myslím, že otázka budoucího použití finančních prostředků, budoucího použití fondů je důležitá. Je totiž důležité, jakým způsobem budou jednotlivé státy přistupovat k této pomoci a já si myslím, že to, co říkala paní Šatě, bychom měli mít na paměti. Prosím, toto zaznamenejte jako poznámku, tak abychom ty myšlenky nestratili ze zřetele Prosím vás tedy o to, abychom v tuto chvíli souhlasili s tímto stanoviskem podle článku 50 bez pozměňovacích návrhů. Žádné námitky k tomu nejsou, to znamená, že můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho dnešního programu a to je hlasování, elektronické hlasování. Pane předsedo. Ano, prosím. Já jsem proti. Dobře, tak jsem zaznamenal jeden hlas proti a tím uzavírám tento bod pořadu jednání. A dostáváme se k elektronickému hlasování. V tomto případě jde o eh, EGF, o Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Dovolte mi několik poznámek na úvod. Pracovní skupina se v obou případech zabývala případem Opel i Ford Gang a to velice důkladně a také kriticky. I co se týče podstaty možných eh, osvědčených eh, prostředků vytvoření přechodové společnosti a eh, různých forem podpory při nezaměstnanosti. My jsme požádali příslušnou pracovní skupinu o informace. Chtěl bych upozornit na to, že tato pracovní skupina v obou případech rozhodla, zejména co se týče eh, těch zaměstnanců. Rozhodla se dát zelenou pro čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ale budeme se tím tím zabývat také v souvislosti s bodem 9 a to je zpráva o hodnocení čerpání prostředků z tohoto fondu, do jaké míry si velké podniky mohou díky svému vlivu zajistit tyto prostředky. Jde o otázku, zda bychom neměli podpořit zvláště ty střední a malé podniky, které nemají tento přístup a rychleji se dostávají dostávají do potíží. E, měli bychom jim zajistit lepší přístup k prostředkům z EGF. Já nechci si mlčet na toto téma, protože až budeme hovořit o právě provádětí EGF, e bude to hrát důležitou roli. Nechci předem odpovídat na tuto otázku, ale domnívám se, že je na čase, zejména e, když budeme hovořit o naplňování tohoto programu se o tom zmínit. To byly připomínky na úvod a nyní hlasování. Kam jsme se dostali, takže nejprve společnost Adam Opel, prosím, hlasujte, zahajuji elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Děkuji. záležitost společnosti Adam Opel eh, byla tedy schválena, eh, dále případ EGF eh, e Fort Gang. Prosím, hlasujte. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Takže jsme hlasovali o této společnosti a návrh byl přijat. E, to je veškeré hlasování pro dnešní den. A tak se dostáváme e, k bodu programu 7. Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU. Je to první výměna názorů eh, k návrhu zprávy výboru pro práva žen. A chtěl bych dát hned slovo paní kolegyni Taně González Peňas, která je navrhovatelkou této zprávy. Buenos días. Es para mí, para... Eh, dobré dopoledne všem. Je pro mě čest pracovat na tomto Stanovisko žen pracujících domácností a pečujících o jiné osoby v EU. Já doufám, že se společně skutečně pokročíme a povede se nám zlepšit pracovní podmínky těchto žen pracujících v domácnostech aby tato práce byla lépe uznávána v naší společnosti, protože velmi často jsou tyto ženy stigmatizovány a pracují ve špatných podmínkách. Je to téma, které je velmi, velmi různorodé, ta problematika je dosti složitá, jsou tu různé situace v reálu. A když hovoříme o složitosti této situace těchto žen pracujících v domácnosti a pečujících, ať už o děti nebo jiné osoby, je potřeba se podívat na kontext. Tyto pracující ženy mají samozřejmě různé zázemí, různé, různý původ, pracují na různých místech a jejich práce je dost specifická protože tyto lidé, tyto ženy jsou závislé na svém zaměstnavateli, protože často tato práce probíhá uvnitř, tedy v těch domácnostech, tedy na soukromém, vlastně soukromém pozemku, soukromém prostředí. A je to jiná zkušenost než na běžném pracovním trhu. Také různorodost profilů to jsme hodně brali v úvahu v našem stanovisku a to musím tady zdůraznit. Jsou tu určité věci, které tu diverzitu vlastně dělají. Musíme myslet totiž na to, že musíme na tu diverzitu myslet, jestliže chceme, aby ta opatření byla skutečně efektivní. Čili je tu různorodost situací, máme na jedné straně ty eh, pracující v domácnostech a potom na druhé straně ty pečující o jiné osoby, ať už děti, nemocné, seniory. A samozřejmě tam jsou také jiné požadavky na, na znalosti, na schopnosti. A my bychom měli tedy se snažit eh, propagovat profesionalizaci těchto kategorií, protože často tam pracují třeba lidé, kteří mají daleko vyšší kvalifikaci, a v podstatě tato kvalifikace jim není přiznána. Čili to je něco, co bychom měli zlepšit, abychom zlepšili sociální status těchto pracovníků, abychom v podstatě sladili jejich pracovní situaci s ostatními. V praxi to znamená, že jde o pracovní místa a práci, kterou vykonávají hlavně ženy, proto v tom praktickém životě mluvíme o ženách, protože ve většině případů jde o ženy. V praxi, v životě ženy, které vykonávají tu práci v domácnostech a tu péči. Potom ta diverzita, ta různorodost je také ta právního charakteru, protože tu máme pracující, kteří jsou občany příslušného státu, ale také emigranty, ať už legální či v podstatě v ilegální situaci. E, a ten původ v podstatě potom vyvolává různé vztahy se zaměstnavatelem. V některých případech e, v podstatě jsou ty pracující součástí šedé ekonomiky a někdy jsou zase naopak součástí toho legálního systému a mají veškeré sociální zázemí, podporu. Je potřeba tedy to udělat tak, aby skutečně ty, ty, ty smlouvy byly naprosto legální a aby také bylo placeno vše, co je potřeba. A za třetí, ta diverzita je dána právě vztahem se zaměstnavatelem, protože v mnoha případech známe situace, kdy v podstatě jsou to zaměstnavatel, je ta přímo ta rodina, ale také to může být eh, zprostředkovatelná práce, nějaké třetí osoby, které lákají ty, ty, ty pracující do Evropy. A ono je pak eh, občas velmi obtížné kontrolovat dodržování všech práv pracujících, pokud jsou v takto zvláštní situaci. Je tedy potřeba ještě zajistit eh, bezpečnost eh, pracujících, ať už je jejich původ a sociální situace jakákoliv. No a za čtvrté to, co odlišuje vlastně tu práci doma od jiných zaměstnání je to, že velké množství pracujících přímo v té domácnosti žije. Další žijí mimo, pracují třeba na částečný pracovní úvazek a pak jsou také případy, které bohužel, kde ty osoby jsou vlastně předmětem obchodování s lidmi, jsou často nezletilé. Čili ty situace jsou různé, my o tom samozřejmě už dávno víme, už, už to zkoumaly různé instituce. Byly také různé pokusy to regulovat. V roce 89 vznikla úmluva a doporučení eh, v roce 2001, to bylo doporučení 201, ale neratifikovaly to všechny státy EU. Proto, abychom skutečně udělali ten první krok důležitý k té úmluvě, číslo 189 vyzývám tedy státy, vyzýváme státy, které neratifikovaly tuto úmluvu, aby tak učinili. Existuje samozřejmě určitý stupeň regulace v této oblasti, ale měli bychom mít společný rámec. Evropský legislativní společný rámec, který by umožňoval chránit tyto pracovnice a který by nutil členské státy, aby skutečně dodržovaly to, co musí vůči této skupině. Pak jsou tu osoby, které pracují jenom příležitostně nebo jenom na částečný úvazek a ty také musí být chráněny společným právním rámcem. To po nás v podstatě chtějí všechny skupiny všechna združení, experti, se kterými jsme mluvili, kteří nám popsali vlastně z první ruky celou tu situaci. A já bych tady ráda zdůraznila zejména nutnost kontroly dodržování stávajících, stávajících zákonů a také umluvy eh, Mezinárodní organizace práce, protože pouze Portugalsko, Finsko a Belgie ratifikovali tuto úmluvu. Protože jeden z hlavních problémů, a to je také frustrace těch e, združení a tak dále, je nedodržování té úmluvy. To je naprosto zásadní, aby e, pracující v domácnosti a ty pečující o jiné osoby dokonale znali svá práva, protože velmi často nejsou dobře informovány, neznají svá práva, je tedy potřeba skutečně o tom poučit, zavést různé mechanismy, například telefonní linky, aby tyto ženy mohly se informovat a v případě mohly nahlásit zneužívání. Protože ta zneužití jsou často vlastně neznámá nebo neohlášená, protože to prostě zůstane v té které domácnosti. A zejména je potřeba vlastně chránit ty nelegálně eh, přistěhovalé ženy, protože oni se bojí, že by mohly být vyhoštěné a tak často nic neříkají. Ta možnost kolektivně se organizovat, to je velmi důležité, protože to, ta práce je velmi specifická a tím pádem ty ženy se těžko nějak mohou združovat tou tradiční cestou, třeba formou odboru a podobně. Čili já si myslím, že je potřeba vynaložit určité úsilí, abychom vytvořili zjednodušené mechanismy pro tento druh zaměstnání a abychom podpořili vytváření kolektivních eh, jednotek typu třeba družstev a tak dále, aby se ty ženy dokázaly zorganizovat. No a závěrem bych ráda zdůraznila důležitost toho, abychom skutečně spojili síly a zlepšili pracovní podmínky těchto osob, protože služby, které poskytují, jsou prospěšné pro celou společnost a skutečně odpovídají potřebám našich společností, což nám umožní skutečně třeba zjednodušit náš vyvážení našeho profesního a soukromého života, ať už jde o péči, o seniory, o děti. Často ty ženy pracují vlastně jako takové neviditelné osoby s malou odměnou a přitom mají takovou odpovědnost. A skutečně je neuvěřitelné, že jsou tak málo uznávány. Hodně žen se teď pohybuje na trhu práce a dostávají se na ten trh práce. A jiné ženy vlastně místo těchto žen zase nastupují na jejich předchozí pozice do domácností. Všichni členové domácnosti mohou tak pracovat tedy mimo dům, mají mzdu, jsou zajištění a jsou zároveň ujištěni, že se o jejich děti někdo dobře stará. Díky jejich práci naše společnost může postupovat dál a oni by tím pádem měli být lépe ohodnoceni. A měli bychom se přestat dívat na tu práci jako na práci s nízkou kvalifikací. Ty ženy jsou nadále neviditelné často a my bychom toto neviditelnost měli překonat. Ještě jedna technická otázka. V textu došlo k chybě s překladem. Když hovoříme o zaměstnavatelích, tak vzniká do, dojem, že jsou to pouze muži, ale to je samozřejmě to je samozřejmě chyba, mluvíme o zaměstnavatelích jako skupině. A zítra vás chci pozvat v půl dvanácté na jedno setkání hodně, s hodně ženami, které právě pracují v domácnostech. Bude tam Konstantina Koněva, to je předsedkyně e, výboru FAM. A chceme vyslyšet tyto ženy, abychom mohli ještě vylepšit pracovní podmínky této skupiny pracovník. Děkuji. Děkuji, Tanjo. Děkuji zejména eh, za to upozornění a já bych to jako eh, muž chtěl eh, zdůraznit, že je to velice smysluplné se zabývat tímto tématem a mohu to svým kolegům jenom doporučit, aby se tomu věnovali. Eh, takže nejprve eh, stínový zpravodaj, pan kolega. Eh, já jako muž se budu zabývat touto otázkou, to se nás týká všech. Moc krát děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci. Myslím si, že to je velmi důležitý bod, velmi důležitá věc protože to je právě to, co se vyskytuje v tom sektoru neviditelnosti. My to vlastně nevnímáme, ale v podstatě, co se týče přidané hodnoty k ekonomice, je to velmi důležité. Je to také přidaná hodnota, hodnota pro celou e, společnost. Nám to umožňuje lépe vyvážet e, soukromý a pracovní život a to je právě díky těmto lidem, díky těmto pracovnicím. Já samozřejmě nemám v hlavě evropská čísla, a jsem to začal hledat, protože ono je více zdrojů těch informací a když se podívám na čísla MOP, mm, tak máme nějakých 50 milionů osob, které pracují v tomto sektoru a často za podmínek, pracovních podmínek, které skutečně jsou velmi smutné. Ta zpráva nepředstavuje eh, velký problém. Ten hlavní problém, který máme, je právě v té diverzitě realit, se kterými se potkáváme, protože tu máme různé zaměstnavatele. Máme tu velké rozdíly mezi těmi typy pracovnic a druhy práce, kterou vykonávají. A pak je tu také velká různorodost mezi státy, protože když se podíváme na jednotlivé členské státy, tak uvidíme, že mají velmi, velmi různé systémy, což samozřejmě představuje trošku problém pro naší práci, ale my skutečně jako hlavní cíl máme tedy uznání té práce a zlepšení statutu těch osob pracujících v této oblasti. Skutečně hlavní je, že to je ve privátní sféře a z hlediska regulace za sociální eh, regulace, to je samozřejmě velmi specifická věc, kterou nemůžeme jaksi pominout. Nemůžeme stricto senso eh, vlastně tam aplikovat statut evropského zaměstnance. My máme spoustu takovýchto sta, eh, jaksi, zaměstnanců a statutů, máme, ale to se nedá vzít přes kopírák. Nemůžeme srovnat prostě práci v podniku s prací právě v rodině, v domácnosti. Čili to chce určitou práce na tom, abychom přizpůsobili se specifičnostem tohoto sektoru. A pak je tu velká část, eh, která pracuje vlastně na černo, nelegálně. A tam je to otázka samozřejmě státní zprávy, ale také sociálních partnerů je velmi důležité vést dobrý sociální dialog. A potom to, je, co je alfa omega toho řešení, to je právě, to by spočívalo v přijetí nebo převzetí té, té, toho usnesení MOP, realizaci, implementaci této úmluvy. To by umožnilo skutečně výrazně zlepšit eh, situaci těchto pracovnic eh, Eh, takzvaných pracovníc z domácnosti. Děkuji. Děkuji, pane kolego Roléne. Možná mi dovolíte jednu poznámku. Dá se velice těžko srovnávat eh, pracovní příležitosti v průmyslu eh, s prací v domácnosti. To máte pravdu a tyto eh, zaměstnankyně mají eh, slabší pozici, proto je třeba posílit jejich individuální práva, protože v průmyslu eh, bývá hájení zájmu v podnikové radě nebo v odborech a to zaměstnanci v domácnosti z pravidla nemají. Chtěl jsem si dovolit jenom tento malý komentář. A nyní má slovo Vilija Brinkevičutě. Nuomonę parengta ir... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také autorce stanoviska za to, že nám swój návrh předložila. Já už jsem s kolegyní hovořila o tom, že se musíme zaměřit především na to, abychom zlepšili pracovní podmínky těchto pracovnic v domácnosti a pečovatelek. Musíme chránit jejich základní práva v oblasti pracovního práva. Členské státy tedy musí přijmout taková opatření, která zajistí to, aby v této oblasti platily eh, spravedlivé pracovní podmínky, důstojné pracovní podmínky, abychom odstranili nelegální práci v této oblasti protože často je to tak, že ženy jsou vykořišťovány, že musí pracovat i děti. A ještě důležitější jsou očkodnění v případě materské dovolené nebo materství, nemoci. Myslím si, že by se tyto podmínky lišit neměly, nebo že by se ženy v těchto že by ženy v těchto situacích neměly mít jiné podmínky. Ženy, které jsou v této oblasti zaměstnány, by eh, měly mít přístup k informacím, protože často jsou to migrantky z jiných zemí, když se podíváme na současnou situaci s uprchlíky, tak je zřejmé, že e, budeme mít s tou situací co dočinění stále častěji. To znamená, že je velmi důležité, aby tyto ženy věděly, jak vypadá jejich ochrana, e, jaké mají jaká mají práva, je důležité, aby tedy měli přístup k veškerým informacím. Kromě toho bychom měli umožnit těmto ženám znášet stížnosti, znášet námitky a předkládat stížnosti, pokud eh, dojde k porušení jejich pracovních podmínek. Musíme tedy vyzvat členské státy, aby přijali umluvu Mezinárodní organizace práce, aby ji implementovali. Už jsem zmínila skutečnost, že nelegální práce je rozšířená, že mnoho žen pracuje bez pracovních smluv, často jsou tu fiktivní pracovní vztahy a proto musíme zajistit, aby i ta platforma proti nehlášené nelegální práci zahrnovala také e, tyto ženy, to znamená pracovnice v domácnosti a pečovatelky. Kromě toho se domnívám, že bychom měli zmínit podmínky spojené s BOZP, to znamená s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Vezmeme-li v potaz ku příkladu uklid, uklid v domácnosti, tak eh, i při takové činnosti dochází ke styku s chemickými látkami, To znamená, že se domnívám, že i tyto příslušné předpisy by měly eh, pro eh, pracovnice v domácnosti platit jak pro ty, kteří, které jsou zprostředkovány agenturou, tak pro ty, které eh, jsou zaměstnány na základě soukromé smlouvy. Myslím si, že by náš výbor měl dostatečně zdůraznit, že práce eh, v tomto odvětví je podhodnocena, mzdy jsou velmi nízké a proto tuto práci vykonávají drtivé většiny ženy, drtivé většině ženy a vydělávají si tím málo. Kromě toho jsou jako pracovnice velmi málo chráněny a Eh, myslím si, že v této souvislosti musí získat na významu sociální dialog, dialog s odbory. Zájmy těchto pracovnic musí být dostatečně zastoupeny. A kromě toho se domnívám, že musíme na pomoci tomu, aby bylo, bylo přijato rámcové rozhodnutí pro e, tyto pracovnice na celoevropské úrovni. Pokud se nám to nepodaří, pokud budeme zas a znova pouze hovořit, tak se nic nezmění. Děkuji a nyní Arne Gerike, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že potřebujeme profesionalizaci, že musíme dospět k profesionalizaci, pokud jde o e, pečovatelky. E, to požadujeme již dlouho. Myslím si, že musíme rodinám v Evropě pomoci. Já jsem proto, abychom vystavovali jakýsi e, šek na domácnost ženy, které v těchto oblastech působí, musí být, musí být pojištěné z hlediska zdravotního sociálního pojištění a Již 20 let se tomu, je tomu tak ve Francii nebo v Belgii. Myslím si, že bychom měli vyslat jasný signál, tak aby všechny členské státy zavedly podobný systém, protože tím budeme bojovat proti nehlášené práci, proti práci na černo a zároveň uh, ulehčíme situaci rodin, matkám a otcům. Ule, uh, uvolníme ruce tak, aby se mohli věnovat více rodině. To znamená, že za to se přimlouvá miliony evropských rodin, e, nám za to poděkují. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Marian Harkin, která promluví za ALDE, nicméně tu není. Ptám se, jestli někdo za ALDE chce zastoupit. Prosím. Pan Kalvečem. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že sdílíme jako ALDE to, co zde bylo představeno k tomuto tématu. Pokud jde o změní dokumentu, tak s tím nemáme žádný problém jako ALDE. Asi tam budeme chtít něco přidat, nějaké prvky, které jsou z našeho hlediska zajímavé, ale pochopitelně vše závisí na autorech toho dokumentu. První věc, o které chci hovořit, je kulturní rozdíl, společenský rozdíl mezi jednotlivými členskými státy to, jak se staví k tomuto problému. A pochopitelně, že budeme muset přijmout nějaké rámcové rozhodnutí nebo opatření v rámci Evropy, jenomže to vždycky bude muset brát v úvahu sociální síť toho kterého členského státu. V různých zemích ta postava pracujícího domácnosti je svým způsobem zajímavá, zajímavá charakteristika. Jsou to profese, které hodně přispěly k emancipaci ženy. Ano, jsou tu ženy, které mohly tím pádem jít do práce, nechat se zaměstnat vně té domácnosti. To bychom tam možná mohli uvést v textu, to je docela důležité. A ještě než skončím, chci zmínit ještě jeden bod, bod čtyři. Bod čtyři, který říká, že je potřeba podpořit propagaci organizací pracujících žen. Máte to i muže, třeba řidiče. Čili v mé zemi třeba to není tak úplně jednoduché vytvořit takové organizace. Je to výborný nápad, ale nezapomeňme, že takové organizace, asociace už existují, jmenují se odbory to už existují mnoho let, bychom tedy mohli v podstatě vyzvat odbory k tomu, aby plnili své úkoly. Protože pak, když budeme vytvářet celou řadu asociací a organizací, tak to nakonec bude kontraproduktivní. Já si myslím, že asociace pracovníků a pracovnic, které už existují, by se také mohly zapojit. Čili vyzvěme odbory, jinak sami budeme vyni diskriminací tohle je věc, o kterou se odbory mohou postarat. Děkuji. Děkuji. Nyní je na řadě Jean Lambert za zelené, nicméně ji nevidím. Nikdo ze zelených tu není, výjimečně dobře. To znamená Laura Adja. Tu také nevidím. Bude někdo zastupovat Lauru Adžia? Ne. To znamená, že stínové, zpravodajové stínové zpravodaje jsme e, prošli. Paní Šartě má slovo, prosím. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zkusím mluvit stručně, protože zde bylo už řečeno spousta věcí, ale ráda bych se vrátila ke dvěma bodům, které se mi zdají velmi důležité a které nelze obejít jednak tedy sledovat eh, otázku věku žen, které lepší řečeno nezletilosti, protože to je naprosto nezbytné, protože v těch domácnostech je opravdu hodně mladých nezletilých dívek, které tam pracují a Evropa by skutečně měla udělat vše pro to, aby tyto nezletilé dívky byly chráněny. A druhý bod, samozřejmě Evropský právní rámec a aplikace umluvy MOP. Zdá se mi, že jsou tu dva body, u kterých bychom se měli posunout ještě dál než to, co máme v návrhu. Já vím, že paní zpravodajka na tom ještě bude pracovat. Je to to, co je navrhováno v bodě 3, Doporučuje zřízení kanceláře, telefonní linky a vytvoření internetových stránek pro asistence a informace o právech pracujících žen ve všech členských státech. Pane předsedo, stejně jak říkal Claude Rollin, A ne vždy na těchto telefonních linkách pracují ženy. Samozřejmě, že tady mluvíme o e, které, nebo o ženy, které budou telefonovat. Ono muži mají stejný problém. Jakmile tedy dáme nějakou telefonní linku nebo internetové strán, eh, stránky, tak musí se to týkat i žen, i mužů. Protože nepomůžeme těm ženám, jestliže to bude jenom pro ženy a nebudeme se starat také o muže. Já si myslím, že to není jaksi že by to nebylo dobré, že takový náš evropský duch není, takže já bych jenom poprosila, aby ten bod 3 byl pozměněn, protože ty telefonní linky a webové stránky by nebyl, neměly být jenom pro ženy. Jinak, a to ještě doplním, jinak pohřbíme boj o rovnost, rovnoprávnost pracujících v domácnosti, takže Prosím, paní zpravodajko, buďte velmi obezřetná, protože to by se otočilo proti našemu společnému cíli. Další bod, to je bod 5. Zdůrazňuje, že je důležité profesionalizovat tento sektor, aby byla podpořena kvalitní pracovní místa, lepší pracovní podmínky a přístup ke vzdělání. A také prosím tam dejte vlastně podpořit eh, kompetence pokud, pokud chceme skutečně mít dobré pracovní podmínky a nedělat se práci v domácnosti podřadnou práci, tak je skutečně musí být nějaké potvrzení o zkušenosti, o, o vlastně profesionalizaci a tím se vracím k bo- předchozímu bodu. Ta, tím telefonní linka by neměla být určena jenom pro pracující, ale také pro zaměstnavatele, protože ve chvíli, kdy budete bojovat za profesionalizaci, za, za, za vlastně určitou kvalifikaci a zkušenost, tak samozřejmě pak je potřeba, aby i zaměstnavatel v okamžiku, kdy se jedná o dojednání dohody smlouvy, tak i zaměstnavatel by měl být implikován do zlepšování kvalifikace těch pracujících. Čili to jsou tři body, paní zpravodajko, u kterých byste měla být velmi obezřetná, protože náš konečný cíl může být dosažen pouze půjdeme-li cestou těchto, vylepšení těchto tří bodů. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Juta Jazovlecká má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat paní navrhovatelce za kompletní prezentaci této tematiky pracovníků v domácnosti. Souhlasím s tím, co řekla. Musíme jenom změnit tu Eh, ženskou formu. Musíme do toho zahrnout i muže, protože muži stále více pracují jako pracovníci v domácnosti tím, že se eh, podílejí na různých eh, rekonstrukcích. Musíme je tedy do toho také zahrnout. Také mě velice těší návrh třetího článku nebo třetího bodu vytvořit takovou horkou linku nebo internetovou stránku, kde bychom měli informace o, těchto pracech. Já se domnívám, že budeme mít větší jistotu, když budeme znát své povinnosti a zásady, které musí platit při vykonávání určitých typů práce. Mnozí z nás to eh, za život také zažili, že se pouštěli do nové práce. I my tady v Evropském parlamentu jsme se cítili jistě, protože jsme znali své povinnosti. Ehm, my někdy zapomínáme eh, zdůrazňovat v dokumentech a uvědomit si ty určité povinnosti. Takovéto prvky by se eh, zde měly tady také vyjádřit. Chtěla bych upozornit ještě na jednu věc. Když hovoříme o tomto odvětví jakožto součásti trhu práce, Musíme se zabývat také otázkou znalostí cizích jazyků. Navrhovatelka řekla, že se toto odvětví stále více rozvíjí, stále více osob pracuje v zahraničí. Je třeba jim usnadnit tuto činnost, aby se na ně mohli připravovat. Měli bychom také tedy zdůraznit otázku eh, jazykových znalostí, znalostí kultury, anebo také součinnost státu. Děkuji na seznamu řečníků mám ještě čtyři žádosti o slovo, dvakrát z toho zástupci komise. Navrhovatelka chce také ještě vystoupit. Souhlasíte, že na tomto místě tedy seznam řečníků uzavřu? Hlásí se ještě někdo o slovo? Simon, Alessandra, Georgi Pirinsky pan von Tulis dvakrát komise, potom navrhovatelka, už se tedy nikdo nehlásí o slovo, budeme tedy takto postupovat. Jean Simon. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pouze využít této příležitosti a to, že máme velice pokrokovou diskuzi na toto téma. Chtěl bych vyslat eh, poselství eh, vůči lidem na levici ve Spojeném království, eh, lidem v odborech, protože máme-li opravdu profitovat členství v Evropské unii, tak jim říkám, podívejte se na internet a poslechněte si tuto diskuzi od samého začátku, vyslechněte si poznámky navrhovatelky, která deset 20 eh, minut hovořila o pracovnicích v domácnosti, o pečovatelských profesích nebo paní Žatě, která eh, za eh, středo pravicové strany hovořila a Není to jenom nějaká diskuze v pátek odpoledne, kdy nikdo neposlouchá. Je to diskuse v jedné z nejdůležitějších legislativních institucí v Evropském parlamentu a my eh, ve Spojeném království na levici máme z toho opravdu značné přínosy a pokud ne, měli byste věnovat pozornost tomu, co my tady skutečně děláme. Děkuji. Děkuji kolego Simone a nyní Alessander. Bitte? Ja. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda vrátila k pár bodům, které zde už byly řečeny a zejména chci zdůraznit i já nezbytnost uznávání vlastně kompetencí, schopností těchto pracujících. Často jsou to lidé, kteří vlastně začínají takovouto prací, nemají diplom a postupně získávají tady praxi, zkušenosti tak, jak vykonávají tu práci. Já si myslím, že je skutečně velmi důležité, aby tyto schopnosti nebo zkušenosti mohly být třeba, třeba přiznány nějakým diplomem, který by jim následně také umožnili změnit třeba směr, zaměstnavatele, místo Čili to je věc, který bych, eh, kterou bych ráda zdůraznila dále, chci říci, že tato práce by měla být pro nás příležitostí připomenout, že je naprosto nezbytné bojovat proti eh, práci na černo. Musíme tady volat po zodpovědnosti členských států. No a nakonec bych ráda zdůraznila nezbytnost si stěžovat věci, Měli bychom tedy zajistit, zabezpečit cestu těch osob, o tom žádná, ale zkusme zavádět jednoduché věci. Já bych tady ráda uvedla, jako to řekla i kolegyně, ten zaměstnavatelský šek, který známe z Francie, nebo prostě je to jednodušší způsob proplácení mzdy, je zatím také samozřejmě sociální zabezpečení, jistoty pro zaměstnance, pro pracující. To je to, co jsem chtěla, pane předsedo, zdůraznit. Děkuji, Georgi Pirinsky. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych se chtěla připojit k těm slovům, které zazněly eh, jako poděkování paní navrhovatelce. Chtěl bych využít této příležitosti a upozornit vás na důležitý aspekt eh, práci na této důležité platformě, která se týká nehlášené práce. Tady je tu určité pravidlo s výjimkou těch eh, případů, těch domácích pracovníků. Celá tato platforma byla platformou, která měla odstrašovat a e, zamezovat vzniku nehlášené práce. Chceme tedy odstrašovat a e, bránit vzniku e, domácí práce, to jistě ne. Myslím, že Tania po použila pojem regularizace a tento pojem byl spochybňován během diskuzí, protože nese sebou takovou představu, že snad chceme legalizovat eh, postupy, které legalizovat nelze. Co chceme učinit? Chceme eh, sdílet zkušenosti tím, že se vytvoří eh, informace aktivní eh, telefonní linky, eh, by eh, byly vytvořeny určité formy osvědčující jejich kvalifikace a schopnosti. Já bych chtěl pouze vyzvat ty kolegy, kteří se nezúčastili diskuze o té platformě, kteří váhali, že tato platforma by neměla sloužit jenom k prevenci a k odstrašování, ale měla by také eh, usnadňovat takové formy, aby se z té nehlášené práce stala hlášená práce, abychom poskytovali těmto pracovníkům podporu sporu, eh, protože, jak již zastělo, to má být pokrokové, proaktivní, eh, má eh, zahrnovat celou paletu aktivit pro tyto typy práce, mají být uznávané, respektované a chráněné. A chtěl bych skončit eh, u té otázky, která jste také zazněla. Eh, vlastně neexistuje žádná statistika, jaký je počet takovýchto pracovníků, pracovnic v domácnosti v celé EU. Eh, je jasné, že potřebujeme informace, možná nějakou takovou banku interaktivních informací o této formě se diskutuje a já bych ji velice podpořil. Děkuji vám. Pan Fontulis. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že není pochyb o tom, že význam těchto pracovnic domácnosti je velký. Tyto pracovnice se starají o postižené lidi, o seniory, uklízí a tak dále. Myslím si, že bychom si měli především uvědomit to, že tito lidé potřebují pracovní povolení a potřebují mít certifikát. Musí být registrováni na, na úřadu práce, protože pracují eh, ve specifické oblasti. Zároveň musíme mít na paměti, že často jsou to ekonomiční migranti, kteří jsou navíc ještě vykořišťováni. E, ty zaměstnanci ale zároveň nechtějí platit daně a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a proto souhlasí s tím, že jsou zaměstnáni na černo. Proto se domnívám, že potřebujeme integrovaný rámec, v němž e, budou zaručena jak práva, tak také povinnosti těchto zaměstnanců. A další důležité téma je téma daní, zdanění. V Řecku, pokud e, tímto způsobem zaměstnáte nějakou osobu, tak musí do systému sociálního zabezpečení odvádět svůj díl i zaměstnavatel. A často je to tak, že tyto příspěvky odváděny nejsou. A to se týká i daní. Myslím si, že bychom to mohli vyřešit tím, že by tito lidé obdrželi svoji mzdu prostřednictvím banky a tím by se to celé zprůhlednilo. Děkuji. Takže vám děkuji a vítám paní eh, Patrici Perlabat a paní Sofie Kamera ze, za komisi, která zdám by se chtěla v tuto chvíli chopit slova. Informiert mich mein Zettel falsch oder? Mám snad na svém papírku špatné informace? Ne, ne, to zcela správně. Patricia, dobrý den. Já jsem zaměstnankyně DG Emploi, Ample, čili mám e, na starosti právě i tento dokument, který vypracováváme pro pracující v domácnostech. My moc krát děkujeme za toto stanovisko, za odvedenou práci. Já v podstatě nemám co dodat k těm diskusím, které zde proběhly a samozřejmě zůstávám eh, v kontaktu s paní navrhovatelkou, abychom se podívali na všechny body, o kterých jste byla řeč. Děkuji. Dobře, tím jsme tedy dospěli ke konci této diskuze. Vycházím z toho, že paní zpravodajka zapracuje veškeré eh, připomínky do dalšího návrhu. Já bych tedy Eh, chtěl zmínit sám dvě, tři věci. Pan eh, Pirinsky řekl, že bychom měli statisticky zjistit, jaká je, jak vysoká je tato eh, zaměstnanost, to znamená skutečná zaměstnanost. Já jsem byl před čtyřmi roky zpravodajem mm, v podobné záležitosti. Mezinárodní organizace práce nám tehdy říkala, že se jedná zhruba o 30 milionů lidí zaměstnaných v domácnosti v Evropě. To znamená, že z těchto čísel čísel vyplývá, že se to netýká pouze nějakého odědinělého odvětví, ale že to eh, je skutečně významná část pracovníků. Kromě toho zaznělo, že problémem mohou být kulturní rozdíly, nicméně jednotné pracovní podmínky v Evropě eh, by byly potřeba, to by byla věc, kterou bychom potřebovali velmi nutně. Eh, jsem rád za to, co říkal pan kolega Šambon. Pokud by šlo o to zapojit do toho odbory, tak já budu první, který to podepíše. Dobře, a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Je to strategický rámec EU pro zdraví a bezpečnost při práci. 6. června Evropská komise schválila celou a pokud jde o strategii BOZP na léta 2007 až 2012, tím bychom se tedy měli v tuto chvíli zabývat. Spravodajem je pan kolega Ole Christensen, kterému tímto bez eh, dalších slov předávám slovo. Prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem stínovým zpravodajům i dalším členům výboru. Všem těm, kteří eh, nám předložili mnoho konstruktivních návrhů. Cíl konec konců spočívá v tom, abychom získali pro tento návrh co možná největší většinu, tak abychom mohli vytvářet tlak na komisi za parlament. Proběhlo první zasedání stínových zpravodajů, diskuze byla dobrá, všichni se snažili dospět k nějakému souladu, k nějakému koncenzu. Nicméně bohužel jsme neměli mnoho času hovořit o tomto tématu na posledním zasedání výboru a proto jsem velmi rád, že tak můžeme učinit dnes. Myslím si, že je tu eh, mnoho důvodů pro to, abychom tu měli jednotná pravidla v oblasti BOZP. Musíme si uvědomit, že v důsledku pracovních úrazů eh, zemře každý rok mnoho lidí. 4 eh, tisíce lidí eh, zemře každý rok a 150 tisíc lidí onemocní v důsledku výkonu své práce. Já si myslím, že je tedy dobré, abychom měli takováto pravidla pro všechny lidi, kteří jsou každý den vystaveni riziku, že onemocní nebo že se stanou oběti nějakého pracovního úrazu. Kromě toho bychom chtěli ukázat, že Evropská unie eh, tady situaci jednoznačně zlepšuje. Jde o strategický rámec EU pro BOZP pro období 2000. 7 až 2012. Já si myslím, že komise velmi dobře identifikovala problémy, ale pokud jde o konkrétní řešení, to znamená o to, před jakými úkoly konkrétně stojíme a jak bychom je měli konkrétně řešit, tak si myslím, že bychom měli eh, zdůrazňovat především tak konkrétní řešení. O to jde. Nějaká konkrét, nějaké konkrétní recepty, konkrétní řešení, tak abychom mohli na situaci reagovat. Myslím si, že bychom k tomu měli přistupovat eh, k věc, s větší ambicí. Nejdůležitějším problémem jsou psychická rizika, to znamená syndrom vyhoření, stres a tak dále. Je eh, důležité, abychom měli k dispozici více údajů. Kromě toho Musíme dbát na to, aby všechna ta pravidla byla dodržována i v těch nejmenších podnicích, ale zároveň musíme těmto nejmenším, těm mikropodnikům pomoci v tom, aby eh, byli schopni dodržovat veškerá pravidla, která se na ně vztahují. Je zřejmé, že s dodržováním pravidel je zpětá jistá administrativní zátěž míra této zátěže se v jednotlivých eh, členských státech liší, protože je to do značné míry dáno tím, jakým způsobem jsou pravidla eh, v dotyčném členském státě prováděna. Mutagenní karcinogeny. Já si myslím, že i na toto téma bychom se měli zaměřit a že bychom si měli stanovit společné cíle, tak abychom mohli zajistit, že to, co eh, děláme, bude mít nějaký konkrétní dopad. Další eh, opatření by se mohla týkat například eh, onemocnění eh, pohybového aparátu anebo zatížení asbestu. Myslím si, že bychom tady měli zavést určitý screening a že bychom měli vytvořit také akční plány na úrovni jednotlivých členských států. Myslím si, že bychom měli posílit roli dozorových orgánů, měli bychom posílit také sociální partnery v jejich roli musíme monitorovat riziko, to musí mít, být náš hlavní nástroj a kromě toho musíme využívat možností, které nám skýtají nové technologie. I na to bychom se měli do budoucna více soustředit. Musíme si vyměňovat příklady dobré praxe, protože i to je důležité. Rád bych uh, slyšel to, co si o tom myslí kolegové, velmi se na to těším. Děkuji, Ole. A tím tedy zahajujeme uh, kolečko stínových zpravodajů. Nejprve George Bach za EPP. Ten promluví jako první. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych hned na začátku poděkoval za velmi dobrou spolupráci s panem zpravodajem, s panem Christensenem. Uh, a myslím si, že i ta spolupráce s dalšími stínovými zpravodaji byla velmi dobrá. Podařilo se nám vytvořit dobrou zprávu, protože máme jasno v tom, před jakými úkoly stojíme. Ole o tom již hovořil, to znamená aktuální situace. Eh, vypovídá o tom, že je tu velké množství pracovních úrazů a onemocnění pro nás je jednoznačnou prioritou to, aby všichni zaměstnanci měli stejnou ochranu nezávisle na tom, v jakém pracují odvětví, z jakého členského státu pochází a nezávisle na tom, v jak velkém podniku pracují. Já si myslím, že to je takové, takový eh, hlavní tón, který zaznívá v tom návrhu. Podstatné bude to, jestli potřebujeme novou legislativu v oblasti BOZP nebo ne. Já osobně se domnívám, že o tom musíme ještě diskutovat. Jsem přesvědčen o tom, že se v každém případě musíme přizpůsobit novým rizikům. Tady jde především o ochranu před karcinogeny, mutagenními látky. Jde také o nanotechnologie, biotechnologie, to jsou stěžení věci, kde musíme požádat ještě o další analýzy, další výzkumy. Minulý týden jsem se v Lucembursku účastnil konference hned po plenárním zasedání ve Štrasburku a tam se neustále hovořilo o nedostatku dat. Šlo o to, jakým způsobem se můžeme dobrat k dalším datům, tak abychom jich měli více, a abychom je mohli eh, jednotně vyhodnocovat. To znamená, že záleží také na tom, jak budeme s těmi daty nakládat. A to je důležité především s ohledem na psychosociální rizika. Komise si je vědoma toho, že právě tato psychosociální rizika představují velmi důležitý eh, problém. Kromě toho onemocnění eh, pohybového aparátu, to znamená onemocnění kostí a svalů. Já si myslím, že tady bychom se měli soustředit na výsledky, které jsou již k dispozici. Jde o pilotní projekt, který realizuje parlament společně s agenturou OŠA. Myslím si, že díky této studii budeme mít k dispozici důležitá data. A ještě jedna věc je velmi důležitá. Myslím si, že bychom měli se soustředit také na prevenci, kultura prevence. Roboty by pro člověka měly představovat ulehčení, nicméně často to tak nevypadá. Často eh, je to především v nemocnicích a e, v domovech důchodců zpěto s problémy. E, další věc, o které již Ole hovořil, je asbest. Já si myslím, že ten problém je nám všem znám. Měli bychom upozornit na to, že již v roce 2013 parlament ve zprávě z pana Hughese upozornil na to, že jsou to velké rezervy, pokud jde o screeningový model a pokud jde o monitorování obsahu asbestu v jednotlivých členských státech, že tady musíme požadovat to, aby tento eh, program dobře fungoval, aby byl uplatňován. Tolik tedy moje úvahy. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a s panem zpravodajem. Děkuji. Děkuji, eh, George. A nyní za EKR paní McIntyre, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych nejprve poděkovala panu zpravodaji nesmírně za zprávu a za způsob, jak vede jednání stínových zpravodajů. Myslím, že se nám podařilo nalézt společný základ a e, všichni pracujeme velice tvrdě na podrobnostech, na vypilování pozměňovacích návrhů, abychom předložili dobré kompromisní návrhy abychom měli dobrou zprávu, kterou budeme moci všichni podpořit. K této zprávě je již velmi mnoho pozměňovacích návrhů. A to zohledňuje také velké úsilí. My si to velice vážíme. Já jsem velice proto, abychom podporovali malé a střední podniky a mikropodniky eh, při uplatňování pravidel bezpečnosti a zdraví při práci od samého začátku jsem usilovala o zjednodušení, aby se nezvyšovala prostě úroveň bezpečnosti zdraví při práci pro zaměstnance, ale aby podniky pochopili, jaké jsou jejich povinnosti, co po nich požadujeme, abychom jim tak umožnili provádění těchto předpisů bez eh, velké zátěže administrativních nákladů. A také spíše hovořím o řízení rizik a bychom eliminovali rizika. V tomto výboru jsme o tom mnohokrát hovořili. Ta myšlenka naprosté eliminace eh, rizik zní tak, jako eh, kdyby se Eh, vytvo, kdyby se eh, budovaly dvou eh, poschodové budovy, tak je tu vždycky nějaké riziko. Vytvoříte zábradlí a nemůžete eliminovat riziko tím, že postavíte jenom jednopodlažní budovy. Takže to se také odráží v té zprávě. A také bychom měli klást důraz na eh, zvládání těchto rizik, ne na papírování. Mělo to by to prakticky ukazovat eh, účinnost těchto opatření. Je velice snadné mít eh, dokumenty na pracovišti, ale to zaměstnancům nepomáhá. Je tedy třeba řídit a zvládat rizika, ne papírování. A e, to je také úkolem členských států. Domnívám se, že je třeba uznat, že legislativa bezpečnosti a zdraví při práci je různá v různých státech a chceme podpořit členské státy při prosazování těchto pravidel, ale nechceme na ně nakládat eh, nějaká celoevropská bianko řešení, celoplošná řešení. Domnívám se, že to je vše, co jsem v tuto chvíli chtěla říci, ale ta spolupráce mezi různými pracovními skupinami na setkání nových zpravodajů mě velice povzbudila. Těším se na příští. Děkuji, Anteo. Renate Weber má slovo, hovoří za Alde. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych se chtěla připojit ke kolegům a velice poděkovat zpravodaji za velký kus práce eh, na tomto dokumentu. Jsou to různé výzvy, které se týkají pracovních strategií, bezpečnosti a eh, při zdraví při práci a je třeba, eh, eh, aby to bylo v souladu s legislativou Evropské agentury, regulační rámec, s polehlivé údaje a uplatňování osvědčených postupů. Také bych chtěla vyjádřit že jsem opravdu velice eh, ráda, že jsme měli velice konstruktivní spolupráci s zpravodají, novými tínovými z ostatních skupin. Zatím se nám podařilo eh, dosáhnout či širokého koncensu na eh, zásadních otázkách dlouhodobé sociální a hospodářské přínosy pro zaměstnance, zaměstnavatele i společnost a dále e, strategie a e, no, požadavky a e, v souladu s náklady, výměna osvědčených postupů, nástroje na podporu malých a středních podniků v souladu s politikou Evropské Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Stínoví zpravodajové se budou nadále setkávat také dnes odpoledne. Některé základní otázky eh, budou ještě předmětem vyjednávání a diskuzí. Některé eh, z nich jsou pro mou skupinu, pro skupinu ALDE nesmírně důležité. Je to také eh, velká byrokratická zátěž a naléhavá nutnost zjednodušit regulační rámec. Zatím eh, máme rámec 24 směrnic a eh, to se dotýká zejména mikropodniků, malých a středních podniků. kdy eh, ovšem generují 95 pracovní příležitosti v Evropské unie. A dále potřebujeme spolehlivé údaje abychom mohli vytvářet eh, nové strategie a čelit eh, známým i novým rizikům. Ale je třeba reagovat na sociální výzvy v EU a to je zejména demografická eh, výzva stárnutí obyvatelstva a potom rovnost pohlaví. To se také dotýká týká eh, předpisů eh, zajištění bezpečnosti eh, a zdraví na práci při práci, ale tady je velice kooperativní duch, takže jsem si jistá, že dosáhneme schody i u dalších klíčových otázek. Děkuji, děkuji. A nyní Neoklis Skeliotis by byl na řadě. Převezme za něj slovo Tania, prosím. Micro. Yeah. Gracias, presidente. En primer lugar, el... Děkuji, pane předsedo. Pan Silikopis se velmi omlouvá, nemůže zde být, ale každopádně bude přítomen, až se odpoledne sejdou eh, zpravodajové stínoví. Jednak chci poděkovat tedy pan poděkovat za eh, toto stanovisko a také poděkovat za pozměňovací návrhy, kompromisní návrhy, které ukazují nebo se zabývají tedy postavením pracujících z hlediska jejich zdraví a bezpečnosti práce. Jsme velmi rádi, že se je zde zdůrazněn zdůrazněny také malé střední podniky a nutnost je podpořit. Také ze zdí byla zmíněna otázka rovnosti pohlaví, zapojení chronicky nemocných lidí, kompromis 27, také prekarita, zaměstnání. To všechno je dobré v této zprávě, to všechno jsou drobné změny. Byl to vynikající, byl to vynikající základ pro diskusy. Ještě bychom, eh, ještě tu máme pár bodů a konkrétně o tom pohovoříme dnes odpoledne. Eh, je to následující, je to spojení tedy důchodu s délkou života. Myslíme si, že tady je důležité to propojit. Ten návrh předneseme odpoledne a také bychom rádi hovořili o flexibilitě tak, jak je o ní hovořeno v pozměňovacím návrhu kompromisním 19. Aby tato pružnost, tato flexibilita nevedla k prekaritě zaměstnání. Ještě jednou tedy děkuji za přípravu této zprávy a my budeme pečlivě sledovat, jak se to dál bude vyvíjet a budeme přispívat. Díky. Karima Deli. Děkuji a nyní Karima Deli, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovala panu Kristensenovi, panu zpravodaji za veškerou tu práci, kterou už vlastně vedeme, kterou už děláme a která velmi dobře postupuje vpřed. Odpoledne tady budou jednání k tomuto tématu. Já bych ráda zdůraznila pár věcí, pár bodů. Jednak je pravda, že na první schůzce a také v pozměňovacích návrzích se to objevuje, totiž to, že je tu několik kompromisů, které ukazují, že by se toto téma mělo skutečně vrátit na, do, do politické agendy Evropy a mělo by se stát prioritou. Už máme nějakých 24 směrnic, které skutečně zlepšily prevenci úrazů, pracovních úrazů, ochranu Evropanů na pracovištích, ale chybí strategický rámec a já vyzývám komisi, aby nám právě dala tento rámec. Já to říkám jasně. Stagnace rovná se ústup a jako bývalá zpravodajka k tomuto tématu, my jsme už měli určitou bilanci této strategie v roce 2011 a máme rok 2015 a nemůžeme ztrácet čas. A minule se Evropský parlament vyjádřil v tom, a já to nemohu přijmout, prostě to, co to znamená to lépe vlastně regulovat to dnes v podstatě nic neznamená. Je potřeba více regulovat, ale protože bohužel kolegové čísla tu máme. V Evropě každých pět sekund je někdo prostě postižen pracovním úrazem. Pak někdo zemře každé tři a půl minuty kvůli eh, nemocem z, z povolání. Máme tady skoro 170 tisíc mrtvých z důvodu nemocí z povolání. Máme tu krizi, ano, ale to by neměl být důvod pro to, abychom nic nedělali, abychom zanedbávali pracovní podmínky, bezpečnostní eh, podmínky na pracovišti. Skutečně by to nemělo být kvůli nějakému utahování opasků. Další číslo, to, co to, co, to, že se nic nedělá, společnost hodně stojí, zejména, a já to říkám, je to ekonomická chyba nedělat nic z hlediska bezpečnosti práce, protože ekonomicky ty pracovní úrazy, to v podstatě postihuje 4% HDP v Evropě. Je to nějakých 500 miliard euro. Čili je potřeba skutečně trošku pokročit u této legislativy. Samozřejmě potřebujeme komisi, potřebujeme členské státy, potřebujeme se opřít o čísla oproti tomu, co nám sdělila komise před rokem, ale potřebujeme skutečnou kulturu prevence. A já nesouhlasím s tím jaksi, řízením, protože preventivní politiky jsou tady proto, aby jsme se vyhli úrazům. Pokud budeme jenom v podstatě to jak sledovat nebo zatím zabývat po, tak už v podstatě je pozdě. A druhá věc, potřebujeme také vědět, jaké jsou ty hlavní, nebo zjistit, jaké jsou hlavní problematiky, jaké jsou ty hlavní nemoci pohybové ústrojí a podobně. Co jsou ty profesní, ne, profese, profesionální nemoci, že? protože to může být stres a tak dále. Máme tu nové století, hovoříme o nanotechnologiích a i to je to, co skutečně je výzvou pro naše společnosti. My přijdeme se pozměvacím návrhem, ale každopádně jsem přesvědčen, že spolupráce se spravodajem nás přivede k dobré zprávě, dobrému stanovisku, protože to by mělo být v centru zájmu Evropy. Jsou to otázky, které nás všechny musí trápit a my týka, týkají se nás a každopádně bychom měli vyslat jasnou zprávu, co očekáváme od Evropské komise. Už nemůžeme dnes jít bez jasného vzkazu. Evropští pracující už nemohou ztrácet životy a nemohou si ničit životy přece na pracovištích. Děkuji, pane předsedo. Dankeschön. Děkuji. Nyní by měla pohovořit Laura Aža za EFDD. Je tu někdo, kdo by ji chtěl zastoupit? Nikoho nevidím. To znamená, že Joël Melon Eh, za kterého promluví eh, pan kolega Martin. Za, za ní promluví pan kolega Martin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Z hlediska Francie, kde ta situace je daná, tak samozřejmě eh, jsme pro všechno, co by mělo a musí chránit zdraví a bezpečnost pracujících. Ale pozor, už to zde bylo řečeno, Nesmíme odrazovat malé, velmi malé podniky a malé a střední podniky. Musíme dát pozor, aby tyto podniky vůbec zaměstnávaly, kdyby měli příliš přísné podmínky. Neměli bychom podporovat nebo pomáhat velkým nadnárodním firmám, které se specializují na zdraví a bezpečnost pracovníků, aby nezískali náhodou monopolní situaci. Děkuji vám. Dankeschön, Chance. Děkuji. Šancen, prosím. Děkuji. Nejprve mi dovolte abych řekl jednu věc, kterou jsem říkal dřív a kterou říkali i jiní. Já bych rád poblahopřál panu zpravodaji Christensenovi k skvělé práci na této zprávě. Ukazuje se, že pan zpravodaj je schopen dobrých, důležitých věcí. My jsme předložili nějaké pozměňovací návrhy týkající se školení, asbestu, prekérních Eh, podmínek psychosociálních, eh, psychotoxických látek, což je také eh, riziko pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří s těmito látkami pracují. To znamená, že i na to bychom se měli podívat. Obecná poznámka. Pro mě je důležité to, že nemáme dostatek informací. Všichni jsme si vědomi toho, že pokud se například ve Spojeném království hovoří o byrokracii a o BOZP, tak je to Eh, takřka satirické. My si musíme uvědomit o tom, že hovoříme o lidech, lidech, lidech kteří umírají v důsledku eh, pracovních úrazů. Eh, ve, ve Spojeném království jich v loňském roce zemřelo skutečně hodně. Tisíce lidí umírají v důsledku onemocnění spjatých s výkonem povolání. A zároveň je to tak, že eh, se tedy ve, ve Spojeném království eh, prodlužuje ta lhůta se tedy ta lhůta prodloužila ze třech na sedm dní a že tady nemáme dostatek informací. Nemůžeme si dovolit to, aby eh, takové vlády, jako je ta ve Spojeném království, šly proti trendu, aby sbírali méně informací. V tuto chvíli je to eh, ve Spojeném království, že ehm, úmrtí v důsledku mizofílie rostou, jejich počet roste. Je tomu tak i v oblasti eh, úmrtí v důsledku vystavení se azbestu. To znamená, že to jsou velmi závažné záležitosti, o kterých musíme hovořit. Pokud jde o ty obsahové záležitosti, musíme si uvědomit, že jako Evropská unie musíme jednoznačně požadovat to, aby vlády sbíraly údaje eh, aby nezastírali ty problémy tím, jak tedy eh, nakládají z pravidly, pokud jde o eh, výkaznictví a sběr dat. Děkuji. Děkuji a nyní paní Moran Šatie, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych eh, opravdu ráda poděkovala našemu zpravodaji za ten dokument dostat veškerou tu práci, je to věc, která nám opravdu leží na srdci a opravdu se k tomu musíme jasně postavit a vyjádřit. Také souhlasím s tím, co říkal George Barr, že to byla vynikající spolupráce se stínovými zpravodaji. Já bych ráda přidala tři body, které mi opravdu leží na srdci a které by se měly dostat do pozměňovacích návrhů a zdají se mi naprosto zásadní. První věc, a to také vlastně, tím se přibližuji tím k tomu, co říkal John Simon, potřebujeme určitou, je, určité vyjasnění, určitou aktualizaci ze stran členských států ze z hlediska toho, co oni považují za pracovní úraz a nemoci z povolání. Protože lékařství se vyvíjí, medicína, práce se vyvíjí a my potřebujeme tedy aktualizaci tak, aby legislativa práce a zdraví byla skutečně jaksi realistická, aby odpovídalo tomu, jak to vypadá v praxi. Druhá věc, kde musíme se jasně vyjádřit, je to, že potřebujeme vyjasnění opatření, která se mají dodržovat bezpečnosti pra, eh, práce pracovníků a pracovnic a potřebujeme také přizpůsobit povinné, vlastně povinné informování pracovníků struktuře podniků. Přece nemůžeme čekat stejnou informaci u, u různě velikých podniků. A třetí věc, a omlouvám se, že protiřečím jednomu řečníkovi, který řekl, že situace ve Francii je dána, že je stabilní. Nikde na světě není ve, ta situace, ne, není vyhráno, bych tak řekla. My nesmíme skutečně nic pouštět z mysli, musíme být obezřetní, je tady kontradiktorní postup, který tu musí být, protože jde o bezpečnost a zdraví v práci. Pak, když to nebude dodržováno, tak nesmí žádná strana být souzena, aniž by byla vyslechnuta, tak, aby bylo dodrženo právo. No a nakonec, pane předsedo, asi jste si dovedl představit, že k tomu budu mluvit. Já tady myslím na veškerou práci, kterou jsme na našem výboru odvedli, právě u pracovníků, kteří jsou vystaveni elektromagnetickému poli. Vím, tady musím být naprosto přísná. Pane zpravodaji, buďte velmi pevný, co se týče dodržování ze strany členských států, aby dodržovali skutečně všechny směrnice které byly probrány právě na našem výboru, zejména tady mám na mysli elektromagnetická pole, protože to byl text, který vyplnil určitou mezeru a buďme v tomto ohledu nekompromisní. Velice vám děkuji a nyní má slovo komise. Já velice vítám mezi námi paní Sindian Poněc. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám všem Hezký den. Já představuji DG zaměstnanost, bezpečnost a zdraví při práci. Získali jsme zpětnou vazbu od Evropského parlamentu, protože ta otevřená diskuze s hlavními eh, zúčastněnými stranami představuje důležitý krok při realizaci tohoto strategického rámce. Obdrželi jsme závěry rady ty byly přijaty v březnu tohoto roku a potom eh, očekáváme ještě další závěry rady, které mají být schváleny v říjnu. Eh, s radostí slyšíme od členských států, že mnohé členské státy již přizpůsobují své národní strategie evropskému strategickému rámci. Nyní jenom eh, několik obecných informací o tom, jaká je zpětná vazba, průběh diskuze, co se týče legislativy a eh, současného strategického rámce. V současnosti provádí komise velice důkladné posuzování současných směrnic, které se týkají bezpečnosti a zdraví při práci. Bude provedena revize na základě hodnocení eh, externích stran a také na základě našich interních zkušeností, které má k dispozici komise. A na základě těchto zkušeností uvidíme, jak by bylo možné evropský legislativní rámec zlepšit. Byla posuzována efektivita stávající legislativa má být ještě přeskoumávána a uvidíme, zda je tu prostor pro zjednodušování, za nedochází k překrývání a zda bychom mohli zjednodušit legislativní rámec. Dále jsme hovořili také o eh, uplatňování legislativy. Velice důležitý je eh, výbor eh, vyšších inspektorů práce SLIK a budou eh, mapovat eh, stroje v členských státech a posusovat jejich kapacitu. Není důležitý jenom počet těchto inspektorů, ale hovoříme o vzniku nových rizik, psychosociálních rizik, hovoříme o nutnosti eh, řádného vzdělávání, řádné přípravy inspektorů práce a také budeme uvažovat, jak je možné zajistit spolupráci mezi inspektory z různých eh, členských států, jak by eh, inspektoři práce z různých členských států mohli využít, vyměňovat eh, své zkušenosti a dále jde o údaje, O tom se několikrát eh, zmiňovaly hlavní zúčastněné strany i Evropský parlament. Eh, hledáme možnosti, jak bychom zlepšili kompatibilitu a kvalitu údajů o eh, chorobách a úrazech při práci a snažíme se vyvinout novou metodiku, jak zlepšíme dostupnost údajů jejich eh, slučitelnost. Chtěli bychom eh, zajistit eh, sběr údajů o chorobách na zjednodušeném základě. Tím se budou zabývat i agentura v Bilbao, například nebude sledovat jenom rizika ale e, i náklady uplatňování e, zásad bezpečnosti zdraví při práci a e, při jejich neuplatňování. A poslední bod, máme omezené stroje, proto apelujeme na členské státy, aby využívali prostředků z různých fondů, zejména z Evropského sociálního fondu. O tom jsme se zvláště zmiňovali. To jsou všechny připomínky ze strany komise a my se velice těšíme na vaše návrhu. My je velice důkladně zvážíme a přeskoumáme. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za všechny poznámky. Myslím, že Ole je zapracuje a zohlední při další práci. A dovolte mi tři věty osobní povahy úplně na závěr. E, asi víte, 11 měsíců jsem měl čas, že jsem absolvoval další vzdělávání e, v medicíně. Žádný lékař totiž e, neopomenul využít příležitosti se mnou eh, diskutovat o eh, zdraví, ale to by mohlo být zajímavé pro eh, sepsání této zprávy, Ole zjišťování údajů, zejména u onkologických onemocnění, se eh, již realizuje v členských státech v podobě registru onkologických onemocnění a to bychom neměli opomíjet, protože, a to bylo pro mě nesmírně zajímavé, lékaři říkají, že v 80% onkologických onemocnění nevíme eh, jejich původ, zda to bylo podmíněno prací nebo e, soukromým prostředím. To je podle mého důležité, protože pokud k tomu nevedly okolnosti e, e, podmíněné prací, potom není možné dělat opatření a, a obracet se na zaměstnavatele. A potom ještě důležitý bod, tato zpráva by se mohla také k tomu vyjádřit, protože lékaři říkají, že prevence onkologickým eh, onemocněním eh, je příliš eh, rozsáhlé. V Německu je to pět let, aby bylo možné rozpoznat ty různé druhy onkologických onemocnění takže máme 82 pozměňovacích návrhů. Mohli bychom jich využít, abychom tuto mezeru se pokusili zaplnit a prodiskutovat. Omluvte ty mé osobní připomínky, ty vyplývají z vlastních zkušeností a z těch 11 měsíců, kdy jsem se kvalifikoval v této oblasti. Děkuji, přeji hodně úspěchu a teď se dostáváme k bodu 9, hodnocení expo z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EGF. Již jsme měli na pořadu jednání bod čtyři, to bylo eh, dvě eh, hlasování a konec konců ještě poznámky předsedy a myslím, že se teď můžeme hned pustit eh, k zprávám, k této zprávě hodnocení expos. Pozvali jsme k účasti zástupce komise. Myslím, že je to velice eh, dobrý základ pro naší práci o zprávě eh, provádění fondu EGF. Měli bychom se tomu tedy věnovat. Já velice srdečně mezi námi vítám zástupce komise, je to Elizabeth Pěsinsky. Já mám ještě problémy se jmény, kde je, je skryta za počítačem, teď ji vidím a prosím ji o slovo. Ponzinsky. Děkuji. Já vedu odvětví pro fond EGF eh, v generálním ředitelství pro zaměstnanost. Byla jsem požádána, abych tedy přednesla výsledky zpětného hodnocení eh, fondu EGF. Hodnocení, výsledky hodnocení byly právě zpřístupněny, jsou k dispozici na internetu. Budu hovořit především o legislativním rámci, to znamená, proč jsme to hodnocení prováděli. Krátce se zmíním o smluvním rámci, o metodologii hodnocení a také o dvou otázkách, které jsme měli hodnotit, to znamená dopad EGF, eh, jeho přidaná hodnota a na závěr budu trochu podrobněji hovořit o doporučeních, ke kterým hodnotitelé dospěli a konečně také o naší snaze, eh, o snaze komise celou záležitost zjednodušit. Hodnocení ex post prvního EGF Eh, bylo prováděno v souladu s článkem 17 nařízení o EGF, to znamená, že komise musí provést hodnocení ex post, tak aby zhodnotila dopad EGF a jeho přidanou hodnotu. Předtím provedl, jsme provedli přeskum v polovině období. V rámci této analýzy jsme se chtěli soustředit na účinnost EGF, na udržitelnost jeho výsledků. Hodnocení ex post zpětné hodnocení bere v potaz to, co proběhlo již v rámci přeskumu v polovině období. To znamená, že všechny ty otázky, eh, které již byly řešeny, byly řešeny i v, té, eh, v tom hodnocení ex post. To znamená, že ty ta hodnocení byla v podstatě e, tři, přeskum v polovině období, které skončilo v roce 2011, potom první fáze ex post hodnocení v roce 2013 a konečně poslední fáze hodnocení ex post, která probíhá nyní. Tato závěrečná fáze navazuje na všechny dosavadní hodnoc, všechna dosavadní hodnocení a snaží se také ze všech vyvodit společné závěry. Všechna tři hodnocení byla provedena e, externími experty. My jsme tyto experty vybrali v rámci výběrových řízení. IHK tedy vyhrála všechny, všechna tři kola výběrových řízení. Každé to kolo výběrového řízení bylo hodnoceno zvlášť, to znamená, že se mohlo stát a, a to znamená, že bylo teoreticky možné, že by eh, eh, každé to kolo prováděl, nebo každé to hodnocení prováděl jiný smluvní partner. Nicméně eh, všechna tři kola vyhrála společnost GHK, to znamená, že je zaručena i jistá kontinuita v tom hodnocení finanční prostředky byly zahrnuty do eh, technické pomoci, tak jak je stanoveno v článku 8 eh, nařízení, prvního nařízení o EGF. A nyní vidíte částky, které byly vyhrazeny, respektive které byly tedy investovány do každého z těch hodnocení. Eh, hodnocení v polovině období to bylo 262 tisíc euro, první hodnocení ex, ex post 344 eh, tisíc a závěrečné hodnocení ex post 327 eh, tisíc. To jsou skutečná čísla, která byla po průběhu výběrového řízení odsouhlasena. V tuto chvíli připravujeme výběrové řízení na přeskum v polovině období stávající fáze EGF. Máme strop 300 tisíc euro, vypadá to tedy, eh, že to je přiměřená částka, pokud vycházíme ze zkušenosti s dosavadním hodnocením. Eh, zadání tohoto výběrového řízení bude brzy zveřejněno a také proběhnou dvě veřejné konzultace, které budou zveřejněny na eh, webové stránce Europa. To znamená, že se můžete můžete se toho také tedy zúčastnit. Ehm, nejprve půjde o cestovní mapu a následně o skutečné podmínky toho hodnocení. První část byla právě zahájena a druhá bude zveřejněna eh, na jaře příštího roku. V každém ze tří hodnocení smluvní partner eh, dostal několik případů EGF, e které měl zkoumat. A kromě toho bylo položeno mnoho otázek, které se týkaly ustanovení stanovených článku 17 nařízení o EGF. První hodnocení, to znamená přeskum v polovině období, se zaměřilo na 15 případů, první hodnocení ex post na 33 případů, to, bylo tedy ta, to byla tedy ta nejnákladnější část hodnocení a konečně závěrečné hodnocení se zaměřovalo na 25 případů. To znamená, že celkem eh, jsme hodnotili 73 případů, kdy byl využit fond EGF a ke všem těmto případům jsme měli závěrečné zprávy v okamžiku, kdy jsme se se smluvním partnerem domluvili na tom, že tedy proběhne závěrečné hodnocení ex post. V prvním období tedy nebyl žádný případ použití fondu EGF, který by nebyl hodnocen. Nicméně v okamžiku, kdy jsme tedy zadali smlouvu na závěrečné hodnocení, již bylo 39 případů, které stále probíhaly a které nebyly hodnoceny. Alespoň je tedy nehodnotila komise. Závěrečná zpráva k těmto 39 případům bude k dispozici 1. srpna příštího roku. To znamená, že e, je zřejmé, že EGF je dlouhodobá záležitost, že uběhne mnoho času od okamžiku, kdy dostaneme žádost do okamžiku, kdy je vydána závěrečná zpráva. Proto je tedy potřeba, aby e, tu byl vyhrazen dostatek času na provádění těch opatření. 15 případů, které byly hodnoceny v rámci přeskumu v polovině období, eh, tedy byly zpěty s těmi původními pravidly. To znamená, že eh, stropem tady bylo tisíc eh, pracovníků, následně to bylo sníženo na 500 a období tady bylo Eh, původně rok a následně to bylo rozšířeno na dva roky. To znamená, že ta fáze ex post už eh, v podstatě probíhala za jiných podmínek a mnoho případů bylo reakcí na krizi. A to samozřejmě nebylo kritériem v rámci prvního kola hodnocení. V rámci prvního kola byla ta situace poněkud jiná. Nyní tady využiji Eh, pro průsvitek, které připravili smluvní partneři, když nám prezentovali závěrečnou zprávu. Nejprve tedy o metodě, kterou při hodnocení používali. Za prvé eh, používali tedy závěrečné zprávy, žádosti, eh, měli volný přístup ke všem relevantním dokumentům, prováděli interview se zástupci komise, Eh, s kontaktními osobami v každ- dotyčném členském státě. Jsou to tedy kontaktní osoby, které odpovídají za EGF, eh, s, por- s projektovými koordinátory, eh, s projektovými partnery, těch může být mnoho v dotyčném případě. Kromě toho se ptali také příjemcům, vytvářeli skupiny příjemců a ptali se také nezávislých expertů na trh práce, to znamená zástupců akademické sféry, sociálních partnerů a tak dále. Jelikož samotná interview eh, se nemohla zaměřit na všechny příjemce, provedly také určité e, výzkumy, průzkumy, e, Obrátily se také na členské státy, které se neúčastní tohoto systému, ptali se jich, proč nepodali žádnou žádost, ať už vůbec nebo v poslední době. A kromě toho, jak už jsem řekla, měli e, volný přístup ke komis, k databázi komise, pokud jde o fond pro přizpůsobení se důsledkům globalizace. Tato for folie je eh, špatně vidět, nicméně z toho vyplývá jedna důležitá informace. A sice jde o míru reintegrace po eh, období realizace. Vidíte tady všech 73 případů, eh, které jsou znázorněny různými barvami. Já vím, že to vidíte špatně, nicméně nejnižší míra reintegrace, to jsou 4% úplně vlevo této folie. To, k tomu tedy docházelo v počáteční fázi EGF, to znamená, že k tomu jsme dospěli v rámci toho průzkumu v polovině období. A pokud se podíváte na tu nejvyšší míru reintegrace, to znamená 86%, tak to jsou naopak případy post E, pozdější. To znamená, že členské státy už se poučily, e, nařízení o EGF bylo vylepšeno a do značné míry se vylepšil i stav ekonomiky. To znamená, že bylo snažší ty pracovníky reintegrovat na trhu práce. První otázka. Do jaké míry měla podpora z EGF dopad na individuální účastníky? Vypadá to tak, že průměrná míra reintegrace byla 49 což, jak se domnívám, je lepší než to, čeho by mohl dosáhnout sociální fond, Evropský sociální fond a také, čeho by byly schopny dosáhnout jednotlivé eh, členské státy. My jsme eh, nechali tuto míru reintegrace zhodnotit a bylo nám řečeno, že to je dobrý výsledek, na který můžeme být za fond EGF pišní. Pokud jde o udržitelnost výsledků, hodnotitelé se tedy ptali členských států na otázky, na které jsme se my sami členských států ptát nemohli, protože nejsou součástí nařízení. Eh, ta míra reintegrace se v průběhu času zlepšila, protože eh, mnoho eh, pracovníků bylo nejprve tedy eh, součástí různých školení, to znamená, že nemohli být reintegrováni a následně se tedy dospěli, dospělo k tomu, že výsledky eh, se následně zlepšily šest eh, měsíců, rok, dva roky po tom období realizace. Eh, pokud jde o množství OSVČ, tak jejich eh, počet se liší v jednotlivých členských státech a také v jednotlivých cílových skupinách. K tomu se ještě vrátíme později. Hodnotitelé zkoumali charakter nového zaměstnání, který se také do jisté míry lišil. Často zaznamenali to, že to zaměstnání bylo buď ve stejném odvětví průmyslu, anebo v odvětví, které bylo s tím původním nějakým způsobem zpěto. To znamená, že eh, ti zaměstnanci byli sice eh, propuštěni, ale chtěli využít svých schopností, dovedností a zkušeností tak, aby se uplatnili v jiném sektoru. Podařilo se jim zvýšit si kvalifikaci prostřednictvím fondu EGF a díky tomu eh, mohli najít buď mohli najít dokonce třeba lepší práci, anebo práci, kterou dělali předtím. Mzdy byly stejné, někdy lehce nižší, někdy lehce vyšší, nicméně ve většině smluv jsme našli eh, horší podmínky, pokud jde o jistotu. To znamená, že ti zaměstnanci měli větší problém najít práci na dobu neurčitou, často jim byly nabídnuty eh, smlouvy na dobu určitou a teprve později eh, získali smlouvy na dobu neurčitou docházelo i k diverzifikaci, to znamená, že ty pracovníci odcházeli do jiných odvětví a dělali jinou práci. Z části to bylo dáno tím, že celá, celé to odvětví v průmyslu v podstatě zanikalo, to znamená, že nebylo možné najít práci ve stejném oboru. Museli práci hledat jinde, ale z části tomu bylo i tak, že někteří pracovníci využili příležitosti, které, eh, kterou jim EGF nabízel a rozšířili si kvalifikaci a přišli do jiného odvětví využili příležitosti k tomu, aby si získa, rozšířili kvalifikaci. Často tomu bylo tak, že se vrátili na univerzitu, vrátili se do školy, našli si lepší práci. Já osobně musím říci, že když eh, jsem eh, jezdila na ty závěrečné konference, tak jsem se často setkala s velmi eh, spokojenými pracovníky, kteří mi říkali, že pouze díky EGF našli práci, která se jim opravdu líbí. A Podobně tomu bylo také eh, se s osobami samostatně výdělečně činnými a s podporou podniků, s podporou podnikání. Eh, někteří lidé eh, zkrátka konečně začali podnikat tak, jak si dříve přáli a často to byl jediný způsob, jak tedy překonat nezaměstnanost a začat znovu pracovat nebo podnikat. Kromě toho jsou tu další faktory, které můžeme označit jako faktory měkčí, ale které bychom měli vzít v potaz. Všichni hovořili o tom, že když ti zaměstnanci jsou propuštěni, tak pocitují šok, eh, ztratí práci, kterou měli mnoho let, eh, na počátku truchlí a také jsou skeptičtí, pokud jde o to, jestli získají další práci a jak se o to mají postarat. To znamená, že ta agentura musí ten šok nějak zvládnout, zpracovat a následně pomoci tomu zaměstnanci prostřednictvím opatření, která mu pomohou najít novou práci. Výsledkem tohoto období eh, jsou i určité psychologické efekty u těch zaměstnanců. Získali sebevědomí, uvědomili si, že mají určité možnosti, určité dovednosti, že tu jsou pracovní místa, která na ně čekají. A byť tomu tak není hned, byť to pracovní místo na ně nečeká hned, tak se jim zlepšilo jejich sebevědomí a vědí, <clears throat> že se jim nakonec podaří nějakou práci najít. To znamená, že, jsou, že mají větší šanci, že si najdou novou práci a že ta práce bude také dlouhodobá trvala. V mnoha případech eh, se také dostali do, eh, po, poprvé do kontaktu s úřadem práce a nyní díky tomu eh, k, ním mají, k, k němu mají lepší vztah a to se jim vyplatí i do budoucna. Hodnotitelé také dodávají, že se to samozřejmě liší v závislosti na tom, o jaký členský stát se jedná, o jaké období se jednalo, že jakékoliv generalizace můžeme provádět pouze s výhradou. Kromě toho se dívali na širší dopad na odvětví, ve kterých docházelo k hromadnému propouštění. Jeden z výsledků toho EGF spočíval v, to, v tom, že tedy v určitých odvětvích docházelo k propuštění, propuštění, to znamená, že eh, členské státy oslovily komisi a řekly, že v tom dotyčném odvětví potřebují nějakou pomoc, protože tam dochází k rozsáhlému propouštění, které dotyčný region, dotyčné odvětví nezvládne samo. Zjistili jsme, že příspěvek EGF napomohl tomu, abychom řešili problémy, které vyvstaly po rozsáhlém propouštění, posílila se sociální soudržnost, lidi věděli, že se pro ně něco dělá, že pro ně něco děláme a díky fondu EGF ti lidé často nacházeli práci dříve. Podařilo se nám ty lidi eh, umístit na trh práce buď hned po tom období realizace nebo eh, krátce potom. V některých členských státech jsme zjistili, že eh, je to věc, o kterou mají velký zájem. Sdělovací prostředky, média se velmi zajímala o to, co Evropská unie pro tyto pracovníky dělá. A nyní se podíváme na otázku, jaké ty e, přínosy EGP jsou srovnatelné s jednotlivci, kteří nedostali pomoc z fondu EGF, anebo zda je to e, srovnatelné s obdobnými projekty na národní úrovni. A dá se to říct si opravdu těžko, protože v celku, a my jsme se dotazovaly členské státy na tuto tématiku ve všech případech způsobilých pro prostředky z EGF eh, ho bylo vyučito a proto bylo velice těžké eh, zjišťovat případy, kdy nedošlo k příspěvkům z EGF, že by tedy pracovníci propuštění pro eh, nadbytečnost měli lepší služby že by se mohli rychleji integrovat. Ten obrázek je opravdu velice eh, pestrý. Budeme se snažit nalézt lepší kritéria pro středně dobu hodnocení, abychom zjistili, zda je možné dosáhnout lepších výsledků s eh, fondem EGF než bez něho. Také jsme požádali hodnotiteli aby zjistili, ta, tyto případy byly nákladově efektivní. I to se dá těžko zhodnotit. Zúčastněné strany to hodnotily jako velice eh, velký přínos, že to stálo za ty vynaložené prostředky, ale když se podíváme na vztahy mezi eh, výdaji na příjemce a eh, na míru eh, znovu zaměstnání jednotlivce, je těžké z toho něco vyvozovat, protože výdaje na příjemce byly poměrně nízké, ale náklady na znovu zaměstnání byly vysoké, nebo to bylo naopak, je třeba se věnovat ještě většímu výzkumu, abychom tady zjistili nějaké signifikantní rozdíly. Je jasné, že poradenské služby a podpora e, e, zaměstnanců, osobní poradenství, e, které bylo umožněno i v intenzivním rozsahu díky fondu EGF byly opravdu užitečné a Eh, tato opatření probíhala opravdu velice dobře. Když se podíváme na různé efekty, na přidanou hodnotu, tak tu jsou objemové efekty, ty jsou eh, velmi výrazné. EGF umožňuje eh, využít doplňkové zdroje eh, v okamžiku eh, zvýšené poptávky, když je tedy velká poptávka po veřejných eh, službách zaměstnanosti, tak ty mohou pomoci je možné zaměstnat další personál, zajistit další možnosti. Členské státy mohou jít na rámec obvyklé nabídky a v četných případech se e, může e, využívat i e, soukromých kurzů a možností, které by jinak nepřipadaly v úvahu, nebo také je možné do toho zapojit univerzity tedy je možné čerpat další zdroje, které jsou velice cenné. Slyšeli jsme, já jsem při auditních misích sama zaznamenala, že bez prostředku EGF by příjemci eh, měli přístup k omezeným službám. Jistě e, služby by byly k dispozici, ale ne v takovém rozsahu. A je tu zajištěn pro příjemce přístup šitý na míru a toho chceme dosáhnout. A potom ještě doplňková opatření EGF, a to je třeba zdůraznit, EGF eh, nepotřebuje nějakou doplňkovost. Členské státy mohou získat podporu z EGF, ale EGF usiluje o komplementaritu. Cokoliv eh, nabízejí členské státy, EGF eh, má na tom stavět. A již bylo řečeno, že Eh, když dochází k propouštění pro nadbytečnost, tak je třeba podporit podpořit členský stát a jít tedy nad rámec jeho opatření. Pokud se podíváme na pomoc poskytovanou zvláštním skupinám, hodnotitele zjistili, že nebyly žádné skupiny, které by nezískaly žádnou podporu podporu, protože by nebylo možné čerpat eh, prostředky z EGF. Sociální fond eh, funguje v rámci operačních programů a zjistili jsme, že v některých oblastech, v některých odvětvích, eh, u některých skupin osob eh, byly případy, že nebyly způsobilé pro pomoc ze sociálního fondu. Byly to specifické případy, ale eh, prostředky z EGF e je možné šít na míru pro potřeby eh, specifických skupin, takže je možné pomáhat cílovým skupinám a můžeme také poskytovat podporu zvláštním odvětvím, kde jsou eh, nové možnosti zaměstnání a také jsme eh, zjistili, že to byly inovační opatření pro cílové skupiny a to, co jsme byli svědky eh, je možné ovlivňovat eh, na opatření eh, a různá opatření v rámci EGF spolupracují s opatřeními jednotlivých členských států a to je jeden z těch hlavních efektů zjednodušení, které jsme zaznamenali. Ráda bych přešla k doporučením, eh, kterými hodnotitelé ukončili svou zprávu. Jistě si vzpomínáte, že celé hodnocení bylo prováděno v roce 2013, eh, tedy eh, ke konci nařízení o prvním EGF a tak, že se na něj vztahuje. První věc, kterou hodnotitelé skoncertovali, je to, že EGF byl, mě, měl, by měl pokračovat. A také bylo řečeno, že e, příjemci byli velice spokojeni, že i při současném programovém období mohou čerpat prostředky z EGF. Hodnotitelé také řekli, že je třeba zlepšit eh, sledování, monitorování a hodnocení dopadů podpory z EGF. A je třeba eh, aby členské státy měly technickou pomoc až eh, do vydání konečné zprávy. Je to šestiměsíční období, které podle starého nařízení není pokryto, ale v současnosti členský stát může na monitorování a hodnocení využívat prostředky i šest měsíců po hodnocení. Třetí doporučení. Členské státy by si měli být více vědomi rozsahu faktorů, eh, které ovlivňují dopady plánování a čerpání pomoci z EGF. Mnohé členské státy se vedou velice dobře, je třeba eh, podpořit pracovníky, aby toho využívali. Eh, my podporujeme členské státy a scházíme se s nimi hodnotitelé také říkali, že je třeba zjednodušit proces hodnocení. My jsme velice rádi díky této eh, namáhavé práci jsme mohli stanovit harmonogram jak pro členské státy, tak i pro komisi, aby eh, ukončili zpracování žádostí, abychom měli mnohem dříve údaje pro návrhy Eh, aby mohly být předloženy a členské státy nyní vědí eh, to, ty případy, které se navrhují radě a parlamentu, tak jejich uskutečnění začne mnohem dříve, protože je tady větší právní jistota. A když eh, jsme jednali a vy, když budete jednat členskými státy a různými orgány, tak na ně apelujte, aby reagovali co nejrychleji. Dále je třeba zajistit větší flexibilitu během uskutečňování. Členské státy mohou změnit přidělení prostředků podle opatření a týká se to i nových opatření, e, pokud jsou e, zhodnocené jako způsobila. To by mělo zlepšit e, komunikaci na národní i podnárodní úrovni, protože agentury, které se zabývají prováděním, neznají vždy velice dobře obsah eh, návrhu, takže toto eh, doporučení adresujeme členským státům. Členské státy by si měli uvědomit eh, komplementaritu a doplňkovost, o tom jsem již hovořila, dále by se měly pravidelně vyměňovat osvědčené postupy, jak na úrovni EU, to uskutečňujeme eh, při setkání kontaktních osob a na technických seminářích dvakrát ročně, ale i členské státy by se měly navštěvovat, eh, pořádat konference, vyměňovat zkušenosti a eh, takovýchto aktivit stále přibývá. A to je poslední diapozitiv, který se týká zjednodušení. A e, tady se díváme opravdu do budoucnosti. do e, revize v, v střednědobém horizontu. A samozřejmě EGF bude e, mimo víceletý finanční rámec a pro každou žádost bude probíhat rozpočtový postup, ale mohli bychom zjednodušit EGF a to si asi vyžádá legislativní změnu. Asi budeme zvažovat snažší legislativní e, změny pro přeskum v polovině období, ale plánujeme také na období po roce 2020. Toto je webová stránka EGF, kde naleznete toto ohodnocení, ale i celou řadu dalších zajímavých informací. Je to obvyklá tedy evropská stránka lomítko EGF. Děkuji vám. Já vám velice děkuji za tu rozsáhlou a informativní zprávu o hodnocení EGF. Máme trochu spoždění a na seznamu řečníků máme čtyři poslance a bohužel vám mohu dát jenom dvě minuty, tedy nemusím to tak stlačit, každý má dvě minuty. Marita e, Vskok, děkuji, budu opravdu stručná, děkuji vám za e, zajímavý úvod. Jednu věc, e, víte, že jsme v pracovní skupině o EGF diskutovali o koordinaci mezi obchodní politikou EU a o činnosti oblasti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to eh, těsně propojeno a je to nesmírně důležité, aby jeden věděl, co dělá ten druhý. Například průmysl, který vyrábí solární panely a také letecký průmysl v Evropě. Také jsme diskutovali o struktu struktuře podniků. Uváděly se příklady evropských podniků, které skoupily mezinárodní hráči a zredukovali výrobu s zúvodněním, že chtějí lépe čelit globální konkurenci. Mám několik otázek, které jsem vám již dříve položila v jiném kontextu. Jak může komise zajistit lepší koordinaci mezi obchodní politikou a mezi tím, jak nakládáme eh, prostředky z fondu EGF. Můžeme zajistit, že EGF nebude eh, platit za eh, ty škody, které napáchají nadnárodní společnosti, které by měly nést větší odpovědnost za své zaměstnance a neměli by to všechno přenášet jenom na fond pro přizpůsobení se globalizaci. Elizabeth Morin Chatier. Děkuji velmi slučně. Děkuji za tento bod Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Já tady vidím tři politické body, promiňte, pozitivní body a tři negativní. První pozitivní je, že vlastně tento fond EGF e se opravdu díky nám změnil, posunul. Myslím, že to bylo naprosto nezbytné, vítané a vždycky umožňovalo že tento fond se přizpůsoboval potřebám. Druhá věc, a vy jste to říkala ve vašem si hodnocení, EGF umožňuje vlastně individualizovat odpovědi na problémy zaměstnanců, pracujících. A třetí, a to je pozitivní, a třetí věc, vynikající vlastně informace o míře reintegrace to znamená, že dnes už opravdu nejsme ve stejné situaci jako před časem. Vidíme ale, že jsou tu i určité možnosti pokroku, čili vzít například v úvahu subdodavatelství, protože nejsou jenom velké střední podniky, je tu celá řada subdodavatelů do určitého řetězce a je opravdu velmi důležité, abychom právě i tyto subdodavatele přiřadili do fondu EGF. Potom znalost eh, toho státu o tomto fondu. Já znám ministry, kteří se zabývají různými podobnými tématy a přitom neznají Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci my jsme o tom moc tehdy, jako nemluvilo se o tom moc nahlas, protože byl velký strach, že bude moc těch žádostí o příspěvek a tak dále, ale dnes na úrovni státu, stejně tak jako v terénu, ve všech patrech je potřeba urychlit komunikaci o EGF, protože ano, tento fond skutečně k něčemu slouží. Čili má znalost o tom fondu subdodavatelství a pak, pane předsedo, si myslím, že bychom to měli propagovat i v našich politických frakcích a v našich členských státech, protože si pamatuju, jak jsme museli hájit tento fond EGF. Děkuji. Danke, richtig, aber zu lang. Děkuji, bylo to správné, ale příliš dlouhé. Tomasi, prosím. Dobře, tak já se pokusím být stručnější. Nejprve bych rád řekl, že je dobré, že EGF máme. Když ho pan Barroso vytvořil, udělal aspoň něco dobrého, tak řekl, že to potřebujeme, že chceme, aby Evropa měla tvář. S tím souhlasíme. Eh, když se řeklo, eh, odkud budou peníze, tak bylo řečeno, vezmeme to z ESF. Eh, nebylo to ale tak jednoduché. Já si myslím, že tady je možnost vylepšit identifikaci se s Evropou. Já ve svém volebním okrsku na toto neustále upozorňuji. Jedna delegace přijela do Německa a tam jsme tedy e, zažili, jak to vypadá. My jsme lidem e, dávali informace o tom, co se děje. E, lidé říkali, že bez EGF by neměli šanci. Za druhé máme, dostalo se nám tedy osobní péče Eh, nebo dostalo se jim osobní péče, které eh, by se jim jinak nedostalo. Eh, většina těch lidí byla starších 50 let a za normálních okolností by na trhu práce měli malou šanci a takhle tu šanci dostali. Někteří eh, tedy ještě práci eh, nezískali, ale většina eh, byla v lepší situaci. To znamená, že si myslím, že je to dobrý nástroj a že takováto hodnocení jsou dobrá. Otázka spravedlnosti se netýká pouze výše prostředků, ale jde také o to, kterých lidí se to týká, kterým lidem můžeme, schopni, můžeme zlepšit situaci. Eh, tak jsem to zvedl, eh, zvládl skvěle a rychle. Děkuji. A nyní mám posledního řečníka eh, na seznamu a to je pan kolega Krasnodebský. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vyjádřil svoji spokojenost. Jsem velmi rád, že byla vytvořena takováto dlouhá zpráva. Poté, co jsem si ji přečetl, nejsem spokojen se závěrečným bodem. A tato práce se objevovala i při práci v naší pracovní skupině. Otázka zní, jaký dopad má EGF na znovu, inter, eh, znovu zapojení se do e, práce do jaké míry vylepšuje reintegraci na trhu práce. Čteme tu, že někdy může docházet k tomu, že statistická metoda, eh, kterou bychom to měli zjistit, není úplně Eh, vhodná. Je to škoda. Bylo řečeno o tom, že jste uplatňovali i kvalitativní metody výzkumu. Já bych rád věděl, které konkrétní metody to byly. Pan Tomas Man o tom hovořil. Eh, lidé to hodnotí pozitivně. My jsme slyšeli mnoho pozitivních reakcí. Pokud se podíváme na ty všeobecné výsledky tak nejsou vždycky uspokojivé. Míra reintegrace sahá od 4 do 86 Rád bych se zeptal, jak je možné, možné, že tady je tak veliký rozsah. A kromě toho bych se rád zeptal na osoby samostatně výdělečně činné. Po svých zkušenostech z pracovní skupiny mám za to, že EGF je nástroj, který si musíme ponechat, který musíme zachovat, ale zároveň ho musíme podrobit reformě, změnám. Například ta kritéria jsou podle mého názoru příliš liberální. Je to poslední slovo, které chci říct, pane eh, předsedo, je to to poslední, co řeknu. V, tom, v té zprávě je zmíněno také to, že prostředky musíme používat zacílenějším způsobem. Musíme je více účelově vázat. A pak bude mít ten nástroj větší úspěch. Taky správně a taky dlo, příliš dlouhé. Eh, děkuji. Přehledl jsem, děkuji, přehledl jsem jednu kolegyni, paní eh, Tatianu Ždanoku. Prosím. Já hovořím jménem Moniky Vana, která za to zodpovídá a samozřejmě také za celou skupinu zelených. Ráda bych komisi položila otázku, která tu již zazněla. Byla bych velmi ráda, kdybyste nám vysvětlili, jaká opatření je e, možno přijmout tak abychom zaručili, že EGF bude, nebude suplovat eh, opatření, která mají přijmout členské státy, tak aby zahrnoval tento fond pouze opatření, která budou dodatečná, která nebudou nahrazovat to, co mají dělat členské státy. EGF byl ku příkladu aktivizován v Rakousku, nebo v Německu naše skupina se při hlasování o této záležitosti zdržela. Eh, bylo, bylo to tedy, byl to případ Opel. Já vím, že jsme se této otázce věnovali již v dřívější zprávě z období 2007 až 2013, té předcházející fáze. nicméně ani tehdy se nám odpovědi na eh, tuto otázku nedostalo. A v tomto období už se té otázce nevěnujeme vůbec. A druhá otázka, kterou chci položit, se týká genderové vyváženosti. Je to nějak eh, odděleno, pokud jde o zaměstnanost mužů a žen? Jaká je, jaký je váš názor na to? Je kde bych bylo možno získat příslušné údaje o poměru mezi muži a ženami? Děkuji. A nyní na dvě minuty paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve se omlouvám za to, že jsem musela tady odejít. Eh, já tady následně ještě eh, se o tom pobavím se zástupci komise. Vypadá to tak, že se skutečně snažíte zjistit, jakou přidanou hodnotu ten fond EGF sobě skrývá. Já si myslím, že na tomto poli musíme pracovat ještě dál a je to důležité, protože je to jeden z fondů, eh, se kterým lidé většinou souhlasí, ale zároveň mají určité otázníky, určité otázky v tom smyslu, jestli to přinese nějaké konkrétní výsledky pro ty pracovníky. A někdy eh, se má za to, že to do určité míry nahrazuje to, co by členské státy měly bez tak činit. A kromě toho jde o to, co ten fond skutečně změní. U těch fondů, které zakládáme a zvlášť u těch nových, jako je EGF, bychom měli zaručit určitou přidanou hodnotu, protože pokud tomu tak nebude, tak budeme pouze recyklovat evropské finanční prostředky. Já bych vám za to chtěla poděkovat. Jak už jsem řekla, eh, ještě se k tomu vrátím později, až s vámi budu hovořit, ale Podobně jako u minulého hodnocení jde o to, že ti, kteří jsou v nejhorší situaci a mají největší problém najít práci, eh, těm by tady tento fond měl nejvíce pomoci. Já v tuto chvíli nemám žádnou další otázku, omlouvám se za to, děkuji vám za vaši prezentaci a jak už jsem řekla, ještě se na vás obrátím. Děkuji. So, vielen Dank. Já vám velice děkuji a vzhledem k pokročilému času bych nechtěl otevírat novou diskuzi ani odpovědi na otázky. Myslím, že byla sformulována celá řada otázek eh, a ty zahrnují opravdu velkou řadu otázek. Myslím, že eh, to bude v té zprávě o provádění EGF, kterým se budeme zabývat. Je to také v souvislosti s tím bodem 4 a myslím, že také budeme mít čas, abychom se tím zabývali hlouběji. Děkuji všem, co se zúčastnili diskuze. Paní Pučinsky, děkuji za prezentaci. Budeme toto téma pozorně sledovat a myslím, že to také doložila tato diskuze. A nyní pořad jednání 10 a máme tu eh, dva akty v přenesené pravomoci, které eh, máme teď během asi půl hodinky projednávat. Je to bod 10 a eh, bez velkého úvodu hned vyzvu paní Adriánu Sukovou Toševu a požádám o prezentaci, pokud to bude možné, maximálně na pět minut. Myslím, že je to velkorysá nabídka. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji, že jste nás dnes pozvali, abychom vás seznámili eh, s eh, hlášením nesrovnalostí. Já jsem z eh, úřadu OLAF. Je to nařízení, které má být součástí balíčku čtyř nařízení v červenci 2015 přijala eh, komise tento balíček čtyř aktů v přenesené eh, pravomoci, čtyř nařízení, a protože to jsou nařízení přenesené pravomoci, týká se to ochrany finančních zájmů. Je tedy nesmírně důležité, aby stejná pravidla platila pro stejnou situaci. Komise by proto chtěla eh, přijmout jednotlivý akt přenesené pravomoci, ale pro legální omezení. Jsme přijali čtyři eh, řízení v přenesené pravomoci je to hori, mají horizontální úvodní ustanovení, které se již týkají. Eh, týká se to ochrany finančních zájmů Evropské unie, nehledě na eh, fondy, všechny eh, tato ochrana by měla být stejně zajištěna. Dnes bych se chtěla zaměřit na nařízení přenesené eh, pravomoci 223 z roku 2014. Toto nařízení eh, následuje po nařízení, které se týká Evropského strukturálního investičního fondu. Eh, pro ty z vás, kteří ho znají, jsou to stejná právní ustanovení a týká se to fondu pro politiku soudržnosti a pro zemědělství. Jsou tu nové fondy a e, my tu máme tyto povinnosti e, hlásit e, nesrovnalosti. Je důležité, abychom viděli toto nařízení v kontextu celého balíčku. A to s nařízením o provádění. Co je nového systému podávání zpráv během programového období. Poprvé tu máme práh, eh, který je zakotven v základním aktu a také výjimku, eh, která umožňuje nepodávat zprávy. To se opírá o libanonskou smlouvu Lisabonskou smlouvu. To je tedy e, novinka v administrativě. Tento fond je tedy nový a je e, obvyklé, že se týká nových orgánů a že to představuje spoustu práce, kterou je třeba vykonat na národní úrovni. První prioritou je tedy vynaložit ty prostředky a doufejme, že nedojde nějakým nesrovnalostem. Eh, eh, a potom eh, jsou podávány zprávy. Co se týče těch právních ustanovení, v prvé řadě tu máme dvě definice. Jedna definice se týká podezření na podvod a druhá definice je první administrativní a soudní zjištění tyto definice jsou e, začleněny do základního aktu. Je to definice nesrovnalostí, systémových nesrovnalostí a také e, definice, které se týkají e, ekonomických provozovatelů. A to se všechno týká systému podávání zpráv. Je tu jedno důležité ustanovení a to je počáteční podávání zpráv. A jsou zde zahrnuty veškeré informace, které má obsahovat úvodní zpráva. Samozřejmě nařízení přenesené pravomoci Eh, vychází z následních zpráv. Je velice důležité, aby byla komise informována o výsledcích eh, soudního stíhání a trestního stíhání a také eventuálně o sankcích. Dále informace jsou o eh, zpracování informací Toto nařízení usiluje o prevenci případů e, zveřejňování nepovolených údajů a také je to e, nařízení a myslím, že jste si toho velice vědomí. Je tu tedy ta povinnost informovat eh, komise vytváří systém informování o nesrovnalosti. Tento systém se aktualizuje spolu s členskými státy a eh, koncem roku bude k dispozici nová verze tohoto systému. Děkuji vám za pozornost a jsem eh, k dispozici, pokud budete mít nějaké připomínky nebo otázky. Já vám velice děkuji, děkuji za tuto zprávu. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Zdá se, ale přece jenom pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Já bych byl býval rád, abyste ještě povolal další stanovisko, nebo to další stanovisko k Evropskému fondu EGF. A potom musím přiznat, že jsem nic nepochopil z toho výkladu, který tady právě proběhl. So, bitte. Prosím. První otázka byla, zda je povinnost zajistit přenos eh, Ne, ta první byla poznámka k panu předsedovi, který nechtěl mít jiné stanovisko k fondu EGF. Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám, promiňte. Vy jste nic nepochopil, tak já se pokusím vám poskytnout nezbytné informace za minutu. Pro potřebu pomoci nejchudším, tak máme systém takový, že když dojde k nějakým chybám, tak je to komunikováno komisi, čili oni, členské státy musí eh, komunikovat eh, určitá hlavně podezření na podvody, pak je to takzvaný práh komunikace, to je 10 000 euro, to je minimum příspěvku do rozpočtu Unie a pak je tu určitá řada výjimek, kdy eh, členské státy nemusí hlásit. Tohle je tedy pro kohezní fond, zemědělský fond, pro tyto nové fondy, tam ty povinnosti jsou stejné. Rádi bychom pokryli samozřejmě všechny fondy a dnes Komise přijala 8. července balíček pro hlášení chyb a podvodů za období 2014 až 2020. Je to 8 akcích a 8 přenesené pravomoci a snažili jsme se to harmonizovat, tak abychom pomohli členským státům, aby to zjednodušili na vnitrostátní úrovni, aby administrativní náklady byly nižší a dali jsme k dispozici systém IMS, to Irregularity System, kde ty členské státy vlastně mohou předávat tyto informace komisi. Je to zejména z důvodu analýzy rizik, a jestli chcete také, můžeme říct, že výsledky těch analýz my e, také publikujeme. To je vlastně konečná zpráva o ochraně. A doufám, že teď je to o něco jasnější, ale samozřejmě jsem vám plně k dispozici. Herzlichen Dank. Děkuji. Tak, aby to bylo jasné k poznámce pana Martana. Tady v tomto sále se každý může přihlásit o slovo. To za prvé. Za druhé jsou to pracovní skupiny, které by na to měly spolupracovat. Například i pracovní skupina pro EGF. Pouze musíme někoho jmenovat. Pokud někdo bude jmenován, tak potom eh, pokud tak nebude ani vyvolán v rámci těch zpravodajů a stínových zpravodajů. Eh, tolik tedy k této věci. A tím se dostáváme k bodu programu číslo 11. Opět akt přenesené pravomoci, nařízení 1304 z roku 2013. Jeho název je tak eh, složitý, že ho nebudu číst, nicméně doufám, že zpravodajka za komisi je stejná, nebo se vyměníte, vyměníte, dobře. Ne? Dobře, tak ne. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru pro eh, zaměstnanost. Já jsem eh, z Evropské komise, jmenuji se Adriana Suková, ta eh, záležitost je velmi technická a e, pro, proto jsme tady pozvali i kolegyni z OLAFu. Ráda bych vám představila akt přenesené pravomoci. Jde o Eh, zjednodušený postup pro dva členské státy. Nejprve bych ráda řekla, že zjednodušení při zprávě eh, evropských fondů, strukturálních fondů a fondů soudržnosti je pro Evropskou komisi prioritou a je to také důležitá součást našeho programu. My jsme tedy v mezičase prověřovali různé nástroje, tak abychom eh, provádění programu zjednodušili. Eh, u těch fondů soudržnosti a Evropského sociálního fondu je velmi důležité, aby eh, se tedy co možná nejvíce využívalo toho zjednodušení ve členských státech u těch standardních případů, standardních kroků abychom využili těch výhod, které uvidíme na druhé poli Eh, to jsou tedy výhody, které jsme identifikovali. Eh, jsou to náklady eh, zpěté se zjednodušením. My tedy nechceme ohodnocovat každý dokument, ale domluvíme se se členskými státy na určitém typu nákladů, určitých operací a pokud takovéto náklady jsou komisi předkládány tak už je potom nekontrolujeme. To znamená, že to je velké zjednodušení a e, ta administrativní zátěž je nižší jak u těch e, správních orgánů, tak u Evropské komise a e, také u příjemců při provádění projektů. Učitní dvůr velmi bedlivě kontroluje provádění projektů v jednotlivých členských státech a v minulých letech se objevovaly eh, projekty, kde jsme právě využívali této možnosti zjednodušených nákladů a v takovýchto případech byla minimální chybovost. To znamená, že to je takové další povzbuzení v tom, abychom tuto možnost zjednodušených nákladů i nadále používali. Další výhoda, kterou vidíme na průsvitce, se opírá o závěry, ke kterým jsme dospěli. Menší chybovost, nižší administrativní zátěž umožňuje eh, členským státům, aby se více soustředili na skutečné výsledky, které chtějí dosáhnout a proto eh, paní komisařka Tysen chce dosáhnout 50% míry eh, použití právě této možnosti zjednodušených nákladů do roku 2017 v rámci ESF. Nyní bych vám chtěla představit ten akt přenesené pravomoci jako takový. Za prvé, komise tento akt připravila v souladu s nařízením o ESF Můžeme tedy eh, tento akt připravit v souladu s určitým článkem nařízení o ESF. Jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek ve Švédsku. A kromě toho jde o operační program pro iniciativu pro mladé ve Francii. Článek 14. Díky němu má komise možnost eh, vyplatit náklady, které členské státy zaplatily na základě eh, určitých standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částí částek, to znamená, že komise eh, může rozhodnout o tom, jaké náklady tímto způsobem budou nahrazeny, jaké budou maximální částky a jaké budou ty paušální částky. To znamená, že to máme určité možnosti, jak tedy přizpůsobit eh, celý systém eh, v rámci použitelných metod a Vycházíme ze zkušenosti z minulého období, ale také ze statistik sezbíraných na národní úrovni. Akt přenesené pravomoci, jak už bylo řečeno, má dvě části. Za prvé hlavní část, která se týká všech členských států a kromě toho jsou tu přílohy. V tuto chvíli jsou pouze dvě přílohy, protože pouze dva členské státy dokázali tedy uzavřít jednání o tom, jaké kroky, jaké operace se budou uplatňovat a také se podařilo dokončit e, kalkulaci jednotkových nákladů a paušálních částek. Počítáme s tím, že tento akt přenesené pravomoci bude brzy pozměněn, že k němu přibydou další přílohy. Tento akt přenesené pravomoci pouze hovoří o tom, že je možno tady v určitých členských státech použít standardní stupnice jednotkových nákladů a paušální částky, nicméně konkrétní věci jsou definovány v těch přílohách. Eh, definice standardních stupnic a jednotkových nákladů a paušálních částek jsou tedy definovány, jak už jsem řekla, eh, v přílohách. Kromě toho tam budou konkrétní částky, které budou platit až do roku 2023. Proto každá příloha má dvě části. Za prvé definice standardních stupnic jednotkových nákladů a, eh, paušálu, paušálních částek. A kromě toho za druhé tam budou ty konkrétní přizpůsobené částky. Zatím jsme tedy představili dvě přílohy, které se týkaly dvou členských států, které aplikovaly Evropský sociální fond a zvolili jsme dvo, dva přístupy. Jsou tu dva zvolené přístupy. To znamená, že vidíte, že celý systém je velmi pružný, pokud jde o uplatňování zjednodušených nákladů. Například ve Francii jsou všechny náklady pokryty na základě článku 14 aktu přenesené pravomoci, zatímco ehm, ve Švédsku tomu bude tak, že pouze část těch oprávněných nákladů bude pokryta článkem 14 eh, aktu přenesené pravomoci a eh, ve eh, zbytku, u zbytku nákladů se budou uplatňovat skutečně, skutečně vynaložené náklady. Vynaložené náklady. Proč jsme se, nebo jak jsme se rozhodli ve Švédsku. Šlo o to, aby se standardizovaly určité náklady, například náklady na zaměstnance. V příloze je vysvětleno, jak vypadají různé úrovně nákladů za hodinu. Eh, jsou, je tu devět mzdových skupin pro zaměstnance. Tyto kalkulace eh, vycházely z informací z švédského statistického úřadu. Jsou tu samozřejmě určité rozdíly mezi hlavním městem Stockholm, Stockholmem a eh, venkovem, dalšími městy. To znamená, že Švédsko chtělo mzdové náklady diferencovat podle dotyčného regionu v závislosti na tom, o jaký region se jedná. Eh, výdaje prioritně prioritní ose 1, to jsou tedy výdaje na zaměstnanost, které se opět liší v závislosti na tom, o jakou mzdovou skupinu se jedná. V každém případě eh, my eh, v těchto případech už nepožadujeme další informace. Další indikátor v té švédské příloze se týká kalkulace nákladů na účastníka na hodinu eh, v rámci stejné prioritní osy. Opět diferencujeme mezi venkovem a hlavním městem, tedy regiony a hlavním městem a jde tedy o to, že se to týká příjemců z veřejného sektoru a u těchto kalkulací používáme historii data, eh, z historická data z projektů v rámci ESF, prioritní ASA 3, ku příkladu, to, to je tedy iniciativa pro zaměstnanost mladých a konečně poslední věc k tomu švédskému případu, to jsou eh, náklady, hodinové náklady na účastníka u, při kofinancování Jde o účast na školeních, účast účastníků na školení. Je to opět diferencováno podle jednotlivých věkových skupin. A nyní k Francii. Ta příloha, která vznikla, která se týká Francie, je jednodušší, jasnější. Jsou to jednotkové náklady, které fungují úplně jinak než ve švédském příkladu, protože jsou tu pokryty veškeré provozní náklady a také to je spjato s výsledkem. S výsledky Například záruka pro mladé ve Francii byla nejprve zahájena pouze na základě národních finančních prostředků a nyní je to tedy kofinancováno se, se záruky pro mladé z evropských prostředků. Jde o to, aby eh, mladý člověk, který není ani Eh, ve škole ani v práci eh, podepsal smlouvu a zavázal se k 12-měsíčnímu coachingu ze strany veřejného orgánu. Během tohoto období je také možné, že tato eh, osoba bude začleněna do nějakého dalšího vzdělávání nebo, najde, nebo si najde práci ale je to v každém případě období, kdy ta osoba je následně monitorována čtyři měsíce Eh, veřejným pracovním úřadem. A následně tedy tyto náklady jsou požadovány po komisi a eh, sice eh, ve výši paušální částky na každou osobu, 3600 euro na osobu. Pokusím se vám ukázat, jaké jsou výsledky těchto jednotkových nákladů ve francouzském případě u záruky pro mladé. Já si myslím, že to tedy může vést k pozitivním výsledkům při uplatňování záruky o mladé, pro mladé. Ehm, ta osoba tedy ehm, si našla práci nebo eh, a strávila 80 dní v práci, nebo si založila společnost, nebo se zapojila do nějakého vzdělávání. Celkem jde tedy o 3600 euro Eh, přičemž 2000 euro eh, to jsou tedy částky určené pro eh, příjemce, pro účastníky, to vychází z historických dat, a 1600 euro to jsou ta opatři, aktivační opatření, to jsou údaje, které jsme získali z, národního, z národních zdrojů. A pokud tedy pokud dojde k pozitivnímu výsledku, to znamená, že ta osoba spadá do jedné ze čtyř uvedených kategorií, tak eh, se jedná o 3600 euro. Eh, já v tuto chvíli skončím a odpovím na jakékoliv otázky, které byste měli. Samozřejmě, že není jednoduché ptát se na ty jednotlivé částky. Eh, o tom jsme tedy velmi intenzivně jednali s oběma zmíněnými členskými státy. Já bych vás ráda informovala o tom, že stále ještě jednáme o tom, jak používat metodu zjednodušených nákladů ve všech členských států. Proto prosím, nebuďte eh, překvapeni, pokud během nadcházejících týdnů obdržíte ještě další přílohy k tomuto aktu přenesené pravomoci, kde budou další možnosti, jak uplatňovat metodu zjednodušených nákladů a další standardní stupnice, jednotkové náklady a paušální částky. My se skutečně snažíme, eh, aby ty, eh, ta metoda zjednodušených nákladů byla při uplatňování Evropského sociálního fondu používána co možná nejčastěji. Děkuji. Děkuji za zprávu a teď prosím, kdo chce vystoupit vystoupit, abych viděl, kolik času máme dohromady. Máme ještě 6 minut. Dvě žádosti o slovo. Ano, Elizabeth jsem si poznamenal. Pan Martin, dobře, 6 minut, to znamená, že každý má necelé dvě minuty. Elizabeth, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu stručná. Prvé chci poděkovat komisi za to, že tuto zprávu pro náš výbor připravila, protože zatím jsme neměli informace o vaší práci a náš výbor pro zaměstnanost se hodně angažuje do obrany zjednodušování, nebo pro získání zjednodušování. A při jednáních jsme byli velmi pevní když se jedná se členskými státy k tomuto bodu. To bychom byli rádi. Skutečně jsme pro propagaci takového zjednodušení ve spolupráci s členskými eh, státy, protože ten standardní, to standardní nástroj je skutečně vynikající, ale přeci jenom mám pocit, že komise koná až na základě iniciativy členských států. Já si myslím, pana, pane předsedo, že by mohla být trošičku direktivnější v tom smyslu, aby to zjednodušení nebylo jaksi očekáváno z členských států, ale aby se šlo ku předu tomu zjednodušování. To je tedy ten bod, který jsem chtěla zmínit. Vy jste nám vysvětlila, Adriano, Eh, ty kritéria zjednodušení kalkulace, já jsem se dívala na Francii a z těch 3600 eur jde 1600 eh, na vlastně zprávu té struktury. Dobře, samozřejmě těch 1600 jde na to strukturu, pak takže bude úspěšná ale zdá se mi, že přece jenom ten poměr je trošku jaksi nevyvážený, když máte 3600 a z toho jde 1600 na, eh, na, te, na, tu, na tu zprávu, na tu gesci a jenom 2000 do, do těm mladým, tak si myslím, že tady to je nesrovnalost a že by se ta struktura měla zajistit, eh, se měl členský stát zajistit sám. Děkuji. schön. Děkuji. Pan Martin Oui, alors là, j'ai compris. Já jsem pochopil, že ve snaze o e, zjednodušení se to stává problémem země, země od zemi a bylo by asi dobré to nějakým způsobem zjednodušit. Děkuji. Anta McIntyre. Děkuji. Já bych velice podporovala to, co eh, řekla paní Morenšatě. Já jsem si také dělala starosti eh, s výdají na eh, řízení, ty by měly být vynaloženy na lidi. Já velice ráda slyším ten příspěvek paní Šatě, že Francie je první země, která usiluje o ty nákladové obce a ráda bych měla nějaké podrobnosti o tom, jak postupují jiné země. Já mm, vím, že my dobře využíváme sociálních fondů ve Spojeném království. Já bych uvítala krátké informace o tom, jak eh, postupují eh, jednání s dalšími členskými státy ohledně zjednodušení já vám velice děkuji. To byl pro dnešek poslední příspěvek a teď má ještě zástupkyně komise šanci eh, na krátkou odpověď. Ano, já budu opravdu velice stručná. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla odpovědět na ty vaše otázky. Aktivační opatření eh, pro Francii eh, nejsou podceněné. Je to poradenství, eh, následná péče, eh, je to, eh, jsou to opatření pro mladé lidi, které nejsou ani v práci, ani ve vzdělávacím procesu. Je to nejeden rok. Francie chtěla předložit jenom pozitivní výsledky, takže rizika nese ten národní rozpočet Francie. Já nechápu tu připomínku, že se o tom nyní hovoří. Ty eh, akty přinesené pravomoci platí a využívá se standardizace nákladu a budeme mít velice jednoduchou eh, metodu eh, požadavku na platby v nadcházejících osmi letech je eh, tu vyčleněn předběžný čas, abychom sledovali, jaká údaje se používají, jaká metodika a abychom se dohodli tedy i na těch jednotkových nákladech a paušálních nákladech. Eh, já nechápu, proč bychom o tom měli nyní jednat se s členskými státy. Eh, Tímto končí, přebíráme požadavky na platby. Nemyslím si, že by se to projednávalo jednotlivě s členskými státy. Jaký typ eh, operací, jaký typ zjednodušených nákladů. Toto rozhodnutí učiní členské státy sami. V loňském roce jsme zorganizovali celou řadu eh, seminářů, kdy jsme vysvětlovali ten přístup využívající zjednodušených nákladů, jednotkových nákladů. A také budete mít k dispozici takovéto letáky, takovéto pokyny, což jsme připravili pro členské státy. A do té doby jsme, e, myslím, zajistili semináře pro všechny členské státy až na jeden a teď bude konat, se konat druhé kolečko těch eh, seminářů, kdy budeme ve spolupráci zjišťovat, jaký typ eh, těch eh, postupů je nejvhodnější pro členské státy. Ze strany členských států je značný zájem, nemohu říci, že by zájem nebyl, ale členské státy vědí, že oni musí si vybrat ten operační postup. O tom budeme jednat a zajistíme jim eh, nepřetržitou eh, pomoc a podporu a k té eh, otázce Spojeného království můžeme připravit takový stručný přehled o stavu jednání s členskými státy. Děkuji, myslím, že to zapíšeme do e, zápisu, že se budeme v budoucnu ve výboru zabývat e, těmi akty přenesené pravomoci. Mám ještě druhou e, prozbu na komisi. 16 eur, to zní na první poslech jako značná částka pro tu zprávu. Bylo by dobré, kdybyste nám to neprezentovali podle částek, eh, ale podle eh, způsobu využití. Pokud bychom mohli obdržet takovéto informace, bylo by to užitečné, protože by to bylo transparentní. Tolik má prozba eh, lhůta k podání námitek 17. září, tedy Eh, pozítří v poledne, je to velice eh, tručná, krátká lhůta k podání eh, návrhu a odporu a 9. listopadu 2015, to je lhůta k podání radě. To se týká obou aktů v přenesené pravomoci, to bych chtěl tedy poznamenat, a příští jednání výboru se bude konat 23. září v 9.30 do 12.30 a potom odpoledne od 15 do 18.30. To jednání bude tady v Bruselu. Děkuji těm, co tu ještě jsou, co tu byli a pan předseda také eh, děkuje tlumočníkům a přeje všem hezký den plný zdaru.